na druhé veřejné debatě o společné zemědělské politice, která je organizována spolu s výborem pro zemědělství ve Evropském parlamentu a jeho předsedou panem de Castrem a také panem komisařem pro zemědělství, což je pan Čolos. A také já jsem se podílel na organizaci. Vítám vás mezi námi, chci vás vám připomenout, že 12. října Evropská komise předložila balíček několika nařízení týkající se budoucnosti SZP, týkající se reformy SZP a také v říjnu se konala zasedání rady, došlo k prvnímu čtení, v listopadu se konala rozprava o přímých platbách. Bude se konat další zasedání rady v prosinci, kdy se bude diskutovat o rozvoji venkova. Ve v Roclavi se sešli ministři zemědělství a tam jsme se také rozhodli organizovat takováto setkání. První setkání o SZP se konalo 1. listopadu a zúčastnili se ho ministři zemědělství z EU a také poslanci národních parlamentů. Dnešní rozprava, dnešní diskuse je také navštívena organizacemi farmářů a pan De Castro předložil návrh a říkal, že nebyly pozvány všechny farmářské organizace v Evropě, ale pozvali jsme více než 50 organizací v oblasti zemědělství, které jsou výrobními a zprostřed zpracovatelskými organizacemi, nejedná se pouze o obchodní organizace. Ovšem není samozřejmě možné, aby všichni zástupci veškerých uh, organizací se debat zúčastnili. Takže jestliže se dnes někdo nezúčastňuje, tak možná má pocit, že otázka zemědělské výroby se ho úplně netýká. Další debata se bude konat 12, 19. prosince díky panu De Castrovi. A také v průběhu zasedání rady v prosinci vyvodíme závěry ze tří zasedání. Následně se budeme také snažit předložit závěry polského předsednictví v oblasti SZP. Já nyní předám slovo panu předsedovi výboru pro zemědělství, panu De Castrovi, potom dostane slovo pan komisař, posléze se ujmou slova naši zpravodajové a posléze máme seznam 25 řečníků. Každý z nich bude mít čtyři minuty na svůj projev, já jim budu udělovat slovo. A já doufám, že do 18. hodiny budeme dnes diskutovat a jestli že budeme, nám bude ještě zbývat čas, tak budeme mít ještě postup Catch the Eye. To znamená, že my máme však omezený čas, musíme skončit naši rozpravu do 18 hodin. My budeme dělat taková rezime zde i ze strany panelu, tady, kde sedím já. Nyní žádám pana de aby se ujal slova. Grazie caro Marek, buongiorno e grazie a tutti voi per la presenza. Dobré odpoledne všem, děkuji všem za účast. Při této rozpravě, kde máme zástupce ze zemědělských družstev, nevládních eh, organizací, já vás zde všechny vítám. E, já bych se tedy nyní chtěl k vám všem obrátit a pozdravit také pana komisaře Čološe. E, chtěl bych mu poděkovat za to, že jsem přišel na toto slyšení a že se zúčastní dnešního dialogu. E, předtím ještě, než začneme hovořit o legislativních otázkách, tak eh, bych chtěl zajít dialog mezi všemi zúčastněnými stranami, mezi institucemi. Eh, tady se jedná o spolurozhodovací proces, eh, o kterém budeme hovořit, a o reformě. Reformě SEP. Tady se nacházíme ve velmi zvláštní situaci. Existují eh, tady problémy ohledně potravinového zabezpečení, že nebude dostatek potravin, eh, trhy jsou v situaci, kdy existuje velká volatilita a pokud jde o nabídku potravin, tak všechno toto bude podrobeno velké zkoušce. Proto potřebujeme nové nástroje abychom mohli řešit tuto svízelnou situaci. Zemědělství musí být schopno v příštích roce postarat se o kontinuitu a o zabezpečení potravin, eh, také čelit eh, problémům ohledně eh, změn klimatu, sociálního vyloučení a tak dále. Především ale potřebujeme zemědělství, které bude udržitelné z hospodářského hlediska. To znamená, že dnes máme tu odpovědnost, abychom našim zemědělcům dali nástroje, pomocí kterých budou moci čelit těmto problémům, aby mohli produkovat více, ale zároveň nespůsobovali znečištění ovzduší. Takže tady se jedná o společnou zemědělskou politiku, díky které bude hospodářství silnější a konkurenceschopnější. E, protože čelíme e, velkým rizikům v této velmi nestabilní situaci. To e, vlastně spochybňuje celou tuto politiku. My si nemůžeme dovolit další ztráty našeho uh, zemědělského potenciálu. My, jakožto Evropský parlament, jsme uh, stanovili jasnou cestu. Uh, my máme několik iniciativ. Za prvé ze strany uh, poslance George Ailon uh, Lyona a Aberdese. Tento směr, který jsme vytyčili, tak v něm chceme pokračovat a chceme Eh, také toto zde našim občanům. Společně s radou eh, budeme tedy čekat na výsledky tohoto legislativního procesu. Tento mandát jsme dostali díky většině v rámci eh, plenárního zasedání, díky našim dvou zpravodajům během první rozpravě, ta byla ve výboru pro rozvoj venkova, tak tam se jasně ukázalo, že během příštích měsíců se budeme muset eh, soustředit především na podporu produkce a na eh, reformu, eh, která se musí přizpůsobit novým podmínkám, aby zemědělská politika byla v budoucnosti jednodušší a flexibilnější. Musíme přistoupit k těm opatřením, která by pomohla v naší současné situaci, kde máme krizi a zmírnili jsme dopady. Tady Máme, počítáme s podporou ze strany komise a e, doufáme, že dospějeme co nejdříve k dohodě. Dnešní iniciativa, a o tom jsem velmi pevně přesvědčen, e, bude dalším důležitým přispěním k tomu, abychom Eh, společně eh, se podělili o názory ze strany zástupců eh, společenského života. Musíme postupovat transparentně, také najít společnou konvergenci pro náš společný návrh a abychom našli řešení pro tuto situaci. Já jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří Eh, přispět eh, užitečnou prací pro naše zemědělce a i pro všechny evropské občany. Děkuji. Děkuji bardzo, Paolo, za vprovadzenie. Bardzo proszę, Dacian. Děkuji, Paolo, za úvod do materie a nyní dávám slovo panu komisaři. Děkuji, Marko. Rád bych poděkoval Radě pro zemědělství, že přišla s touto iniciativou se zorganizováním této konference, která v podstatě pokračuje po konferenci, kterou již zorganizoval výbor Evropského parlamentu pro zemědělství. 19.12. to bude právě komise, která zorganizuje konferenci, na kterou vás zveme. Samozřejmě, že tam pozveme i odborníky z vědecké oblasti, analytiky, kteří nám předloží analýzu jejich stanoviska na navrženou reformu. Tím v podstatě ukončíme takový ten cyklus třech konferencí, které jsme zorganizovali společně s Radou i s Evropským parlamentem na toto téma. Velice rychle, jestli dovolíte, bych se zabýval obsahem tohoto návrhu, tak abych zdůraznil některé oblasti, které považuji za nejdůležitější a určitě i ve vašich příspěvcích se tomu budeme věnovat. Ta rozprava, ta rozprava, která až do dnešní doby probíhala, se zabývala především otázkou některých záležitostí, to znamená především ozeleňování, tomu já si nebudu už věnovat, protože jsme měli možnost na toto téma již hovořit několikrát. Rád bych pouze zmínil takovou další skutečnost, co je velice důležité říci veřejně je to, že v podstatě zemědělství, evropské zemědělství už mnoho let se snaží ozelenit, se snaží plnit všechny podmínky, které se týkají dobrého řízení Mm, přírodních zdrojů. Proto bych vám rád připomněl pouze jednu záležitost. Už od 80. let, eh, možná 70. 80. let například používání nitrátu eh, pokleslo o 25% a fosforu například až o 50%. To znamená, že u tohoto oznaňovacího procesu se snažíme jít ještě dále, ještě dále, udělat další kroky, aby opravdu došlo k jakési změně vůbec filozofie v rámci zemědělství, praxe a vůbec působu, jakým vnímáme zemědělství. Protože v podstatě e, toto propojení mezi tím, co dělají zemědělci a tím, jak to vnímá společnost, to je pro mě nesmírně důležité do budoucna. Právě tímto směrem půjdou naše návrhy. Pokud jde o konkurenceschopnost, Paulo už o tom hovořil, v podstatě konkurenceschopnost evropského zemědělství obsahuje především prvky, které se týkají oblasti ekonomické. A zde vidím jeden návrh, který považuji za důležitý, ovšem který zatím ještě od, no, od nebyl moc diskutován od 12.10., kdy byl předložen, to je vlastně trh a organizace producentů na trhu. Rád bych vám připomněl to, že pokud chceme opravdu udržet evropské zemědělství konkurenceschopné a zároveň, aby naši zemědělci mohli produkovat, tak jsme se snažili v podstatě mít ty příjme, tu přímou pomoc k dispozici až do roku 2020. Samozřejmě, že se snažíme co možná nejlepším způsobem přerozdělit tuto přímou pomoc mezi jednotlivé členské státy a i v rámci jednotlivých členských států. A je to spojené například i s určitým stanovením stropu a i definováním aktivních zemědělců, tak abychom lepším způsobem zaměřili tuto přímou pomoc, která bude k dispozici. Tato reforma ovšem představuje důležitý krok vpřed, pokud jde o řízení tohoto trhu, který umožňuje zasáhnout nejenom veřejným orgánům, zemědělcům, ale zároveň různým dalším aktérům, kteří jsou aktivní na zemědělském trhu. V tomto ohledu jsme se rozhodli udržet systém těchto intervencí na trhu, těchto veřejných intervencí na trhu tam, kde je to potřebné, například rozšířit eh, soukromé um, skladování téměř ve všech sektorech, tak abychom měli opravdu takovou bezpečnostní síť, která by mohla velice rychle se zmobilizovat v případě nějakých naléhavých situací. Tyto intervence na trhu nebudou probíhat, nebudou propojeny pouze s, mm, s tím, jak se budou měnit ceny na trhu. Ovšem bude to propojeno se všemi možnými ekonomickými problémy, které by mohly mít dopad na tu či jinou oblast zemědělství. Tento návrh podle mého názoru se snaží o to, abychom skutečně zavedli určitou bezpečnostní síť, která by umožnila rychlou mobilizaci komise snad bude mít prostředky to prosadit. Já doufám, že Rada i parlament pochopí tento náš záměr a že půjdou stejným směrem. Další věc, která je důležitá pro konkurenceschopnost do budoucna, to bude samozřejmě i na výzkumu a vývoji inovací. O tom ještě budeme hovořit v průběhu dnešní konference, takže se tomu nebudu věnovat do podrobností. Ovšem, rád bych, pokud jde o tu bezpečnostní část, ano, tu posílíme, o tom, jsme se, o tom jsem se zmínil tak aby jsme vzali v potaz různé ekonomické modely, které by mohly vzniknout v různých zemědělských sektorech. My jsme k této oblasti bezpečnosti připojili určitou eh, krizovou rezervu, která nebude propojena s příjmými mm, to bude to 3,7 miliardy eur na celé toto období, které nebude propojeno s přímými platbami, s přímou pomocí, ale v podstatě to rozšíří možnost mm, zákroku v naléhavých, organiz- v naléhavých situacích. A v rámci druhého, druhého pilíře navrhujeme mechanismus, který by umožnil členským státům a zemědělcům mobilizovat tento rozpočet tak aby podpořili, například se vytvoření nějaký společných fondů a zároveň to bude určitá, určité pojištění, určitý systém pojištění, které bude účinný a který vezme v potaz nejenom například nějaké dopady klimatických, klimatických záležitostí nebo klimatických změn, ale zároveň například volatilitu trhu. To znamená, když dojde k nějakému, nějakému pohybu na příjmech a zároveň um, nákladech. To znamená, že by zemědělci mohli využít tohoto společného trhu, který jim umožní částečně vykompenzovat určité ztráty v těch, mm, v tom roku, ve kterém dochází k nějakému, nějakým silným výkyvům, kde ta volatilita cena nákladu je vyšší. Rád bych zdůraznil ještě jednu záležitost, která je jaksi propojena s těmito dvěma nástroji. A to je organizace producentů. Myslím si, že do budoucna, pokud budeme chtít mít opravdu efektivní účinné řízení trhu, musíme využít tato ustanovení řízení trhu, aby to nebyly pouze nějaké byrokratické veřejné orgány, aby to nebylo příliš obtížné a aby to nebyla zátěž. Ovšem, aby zde spíše byla organizace zemědělců, farmářů. My navrhujeme možnost většího uznávání těchto interprofesionálních zemědělských organizací ve všech sektorech. Chceme rozšířit opatření, specifická opatření, které máme například pro oboce a zeleninu i na další sektory zemědělství. Například poté, kdyby se zemědělci rozhodli organizovat v tom kterém sektoru, sektoru, tak by mě mohli mít možnost nějakých kolektivních aktivit, kolektivního přístupu a měli by mít možnost kolektivního uznání všemi členskými státy, buď jako organizace interprofesionální nebo producentů nebo nějaké skupiny zemědělců. To znamená, že opravdu by to bylo takové povinné uznávání těchto společných podniků, těchto organizací zemědělců. Dále jsou to eh, antitrustová opatření, moderniz, hm, taková zmodernizovaná opatření, která by umožnila nepouze v ovoci a zelenině eh, využívat tato pravidla, kromě, kromě sektoru vína, a která by umožnila těmto organizacím producentů eh, aktivně, kolektivně postupovat plánovat svou produkci, mm, dělat reklamu svým produktům, včetně investic, které by mohly realizovat kolektivním způsobem takové organizace podle jednotlivých sektorů. Organizace takovýchto těchto společenství se bude, finanč, bude finančně podporovat jednak v té první etapě, ale i poté vlastně v rámci různých programů, investic, aktivit, v rámci programů, které se budou zabývat řízením trhu. A doufám, že do budoucna postupně tak jak budou tyto nástroje pro řízení trhu mm, už kvalitnější, tak eh, v podstatě nám budou moci tyto organizace jasně z praxe potvrdit, zda tyto nástroje jsou účinné či nikoli. Tyto organizace producentů budou moci v podstatě udělat téměř cokoliv, například plánovat svou produkci, investice, dělat společně jediný prvek, kterému se nebudou moci, který se nebudou moci zabývat nebo dělat, je mm, řekněme stanovení cen nebo kvot všechny ostatní věci budou moci promádět kolektivním způsobem a proto si myslím, že role těchto producentů v celém eh, agropotravinovém eh, řetězci bude posílena. Čili to je několik těch základních prvků, které jsem chtěl zdůraznit. O těchto nástrojích jsme zatím ještě nehovořili dostatečně. To jsou v podstatě nástroje, kromě těch přímých pladeb by měly umožnit zemědělcům posílit jejich konkurenceschopnost, jejich postavení na trhu a měli by zajistit to, že produkce agropotravinářského odvětví v Evropě opravdu bude moci zastávat to správné místo na našem trhu i mezinárodním trhu. Tyto naše legislativní návrhy komise by měly jít právě tímto směrem, jednak opatření, které budou podporovat zemědělce v udržitelném zemědělství, ale zároveň jsou to programy, které se budou zabývat inovacemi, výzkumy, výzkumem v oblasti zemědělství, které by mohly umoc, pomoci našim zemědělcům lépe produkovat a lépe se přizpůsobit požadavkům trhu a i našich spotřebitelů. To je pouze několik prvků, které jsem chtěl zúraznit, pane předsedo, a doufám, že ve vašich příspěvcích se rovněž budete zabývat některými z těchto myšlenek a rovněž jak je posílit nebo vylepšit v období, které nás čeká. Děkuji. Děkuji bardzo, Dacian, i bardzo proszę prezydenta. Děkuji vám, děkuji vám, pane komisaři. A nyní bude mít slovo pan Gerd Zonenleitner. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo výboru, vážené dámy, vážení pánové, vážení poslanci. Děkuji polskému předsednictví za zorganizování této důležité debaty a za to, že máme možnost zde hovořit za 13 milionů farmářských rodin v EU. Jestliže zemědělství v EU má splňovat představu obyvatel v budoucnosti, pak se musí vypořádat s dvěma velkými výzvami. Za prvé je to zabezpečení potravin a také zabezpečení výživy a potravin přes mizející zemědělské zdroje a klimatické změny. Druhá výzva spočívá také v tom, že zemědělství musí přispívat k růstu, ekonomickému růstu a také eh, k hospodárnosti a oživení v EU zemědělská oblast a oblast potravin je jednou z nejdůležitějších oblastí e, v EU, neboť zaměstnává asi 14 milionů, 40 milionů lidí. A také my především se musíme zaměřit na vzrůstající produkci a také se musíme zaměřit na trvale udržitelný růst. A právě proto ozelenění, greening je jednou z oblastí, která nám dělá největší starosti. Ne, že bychom nechtěli zlepšovat životní prostředí, také nejsme proti boji s klimatickými změnami, zcela naopak. Zemědělci si uvědomují, že je nutné chránit přírodní zdroje a také eh, vypořádat se s klimatickými změnami a jsou si toho možná více vědomi než ostatní společenské eh, skupiny. Ale zvýšení produktivity a podobné aspekty jsou stejně tak důležité, jestliže chceme zabezpečit zásobování potravinami a také zvýšit růst. Komise zohlednila zelenou část, ale druhou část, která se týká růstu, ignorovala. Tady se hovoří o návrhu, že se má sklidnit 7% ploch eh, výrob, výrobních ploch zemědělského družstva. Má to mu opravdu být tak? Je to opravdu, má to opravdu smysl, i když se eh, vlády snaží mít biologické zemědělství a také ho podporovat. A má to opravdu smysl, i když potřebujeme hospodářský růst, neboť uh, nakládat na farmáře více, aniž by to přineslo nějaký účel, tak to zvýší náklady a také to sníží konkurenční schopnost zemědělských e, farmářů. Buď to, to povede k věč, vyšším cenám potravin, anebo budeme muset více dovádět, dovážet, anebo to bude obojí. Je to opravdu to, co vlády chtějí. My jsme toho názoru, že farmáři mohou přispět ke snížení důsledků klimatických změn, ale opatření tímto směrem musí být také opatření, která budou účinná a která budou podporovat rentabilní sektor. Naše odpověď zní zelený růst se zohledněním trvalé udrželnosti. Komisaři se jedná o legitimování eh, plateb eh, SZP ale já se domnívám, že zelený růst je lepší než pouze ozeleňování. Jestliže chceme zabezpečit e, zásobování potravinami a také růst v dnešní době a jestliže zemědělská oblast povede trvale udržitelným způsobem k vyšší zaměstnanosti, pak veřejnost podle mého názoru uzná, že náklady společné zemědělské politiky které činí méně než 1% celkových výdajů EU, jsou skvělou investicí. Komise nám také říká, že zelený růst eh, spadá do druhého pilíře. To je správné komise musí jasně říci, že venkovský rozvoj patří do strategie 2020 a má také přispívat do, k inteligentnímu růstu. Další problém, který máme s návrhy komise, je to, že každé, žádné zjednodušení se nedostavilo. Vaše návrhy ke cross compliance, ke stropování, ke couplingu a podobně, eh, tak jak definujete zemědělce, vedou k tomu, že systém je méně transparentní na, eh, pro veřejnost a také méně atraktivní pro zemědělce a vlády. Jestliže návrh nevede ke zjednodušení, musí být přepracován. My plně podporujeme myšlenku pl, kdy přímé platby zaměřit na zemědělce. Podle našeho názoru by bylo nejlepší dát členským státům určitou volnou ruku, kdo chce být a kdo může být nahlížen jako uh, Eh, zemědělec, aktivní zemědělec. My nejsme pouze proti zastropování z administrativních důvodů, ale zastropování povede k tomu, že budou potrestáni ti, kteří se modernizovali a také budou potrestáni druž, budou potrestána družstva. My jsme toho názoru, že komise u přerozdělování přímých platev mezi členskými státy se nalézá na správné cestě. Pro nás musí se jít o rovnoprávné zacházení se všemi zemědělství zemědělci a musí být také zohledněn eh, celkové prostředí. Je třeba také zohlednit paušální národní platby v jednotlivých členských státech, ale to bude pro zemědělce některé bolestné, protože ti potřebují větší flexibilitu a potřebují více času na vyrovnání negativních dopadů nového systému. Změny musí postupovat pouze postupně v průběhu období a ne tak rychle, jak to navrhuje komise, aby to bylo 40% v prvním roce. My s komisí souhlasíme v tom, že členské státy mají mít také možnost odpojit určité platby. Ale také nejsme úplně spokojeni s návrhem komise, aby platby pro znevýhodněné oblasti byly rozděleny. Jedna část má spadat do prvního pilíře a druhá část do druhého pilíře. A proč se to má takto komplikovat? Jak Evropský parlament, tak i my novou definici pro znevýhodněné oblasti neakceptujeme. Proto jsme také přednesli speciální a zvláštní uh, Eh, definice. A již také jsem hovořil o venkově. My, já již jsem hovořil o našich starostech, že zatím nelalezáme žádné návrhy pro podporu zeleného růstu. Také starosti nám dělá to, jak má tato strategie fungovat v praxi. Další aspekty jsou, eh, s těmi souhlasíme. Také zastáváme názor, že od Klon od OS také má směřovat k tematickému přístupu. Je také důležité zaměřit se na inovaci. My také doufáme v to, že Evropské inovační partnerství povedou k integrovanému koncepci, kde zemědělci budou také propojeni s inovací a výzkumem. Také jedno slovo ke stabilitě trhu, neboť toto je důležitá složka pro zásobování a zajištění potravin. My nechceme se vrátit ke starému pořádku trhu, ale potřebujeme účinné mechanismy, které budou rychle reagovat na krize a které také krize krize rychle stabilizují. Musí nám být také zajištěno, že nové krizové rezervy komise to, tohoto budou schopny. Na závěr se chci ještě vrátit k tomu, co již jsem řekl úvodem naší nejvyšší výzvou je to, abychom zabezpečili, aby zemědělství e, zabezpečilo trvalé zásobování potravinami a také přispělo k trvalému růstu. My jsme přesvědčeni o tom, že komise může svou odpověď na tyto otázky zlepšit. Ale my jsme na začátku diskusního procesu. A já se také nedomnívám, že musíme také proto, abychom mohli rozhodnout o SZP, a že musíme také znát rozpočet. Jde především o to, abychom společně zabezpečili to, aby budoucí SZP z evropského zemědělství udělala rentabilní inovativní sektor, který bude vybaven na to, aby se vypořádal s mnohými novými výzvami. Na závěr také je ještě se chci vyjádřit k hodnotě společné zemědělské politiky. Kdyby EU v mnoha ostatních oblastech fungovala tak jako společná zemědělská politika, tak by ke dnešní krizi nedošlo. Děkuji bardzo, Gerti. Bardzo proszę, Pavlo Brun. Děkuji. Děkujeme, Gerte. A nyní další řečník, Paolo Bruni, který zde zastupuje organizaci Kogeka. Děkuji, pane předsedo Savicky. Také bych chtěl eh, pozdravit pana Paula de Castro a pana komisaře, pana Čološe a samozřejmě všechny pány poslance a všechny ostatní eh, účastníky dnešní konference. Eh, pokud jde o náš svaz, tak my máme 38 tisíc družstev, eh, které jsou eh, členy a zastupují 7 milionů zemědělců ze 27 členských států. Kolega Zonleitner hovořil o návrhu z celkového hlediska, ten návrh, který nám předložila komise v říjnu. A já bych se chtěl eh, vrátit k tomu, o čem hovořil pan komisář a na to se chci zaměřit, na to, kdy hovořil o trzích. Já se budu zabývat otázkou konkurenceschopností, což je velmi eh, důležitá kapitola podle mého, na, podle mého názoru. Já si myslím, že musíme věnovat mnoho pozornosti konkurenceschopnosti protože musíme si uvědomit, že je důležité, aby eh, naši družstevníci, aby naše podniky Eh, mohli eh, konkurovat eh, podnikům z jiných zemí, z třetích zemí, kde mají jiné podmínky, pokud jde o životní prostředí či bezpečnost a je to tam jiné než u nás v Evropě. A proto pro ně je jednodušší mít nižší náklady než ty, které máme u nás v Evropě. Takže pokud je o tuto reformu SZP, tak my ji musíme využít, abychom vytvořili nástroje, které by umožnily našim podnikům, aby byly konkurenceschopné i v budoucnosti. A musíme také zohlednit otázku zaměstnanosti. Eh, protože toto často není zohledněno. Když hovoříme například o zaměstnanosti v automobilovém sektoru, tak o tom se hovoří. Ale pokud jde o agropotravinářský sektor a o zaměstnatnost, tak podle našich statistik přímo či nepřímo zaměstnává je každého šestého eh, zaměstnance v, eh, v celé pokud jde o všechny zaměstnance ve všech odvětvích. Takže eh, já bych to řekl tak, že eh, zemědělství je tedy zárukou pro eh, zaměstnanost v Evropě. Tady se hovořilo o tom, že je potřeba vyprodukovat více, že musíme vytvářet růst. A tedy o tom jsme již hovořili. ale musíme mít také objektivní údaje souvisící s touto otázkou. A to ty údaje, které říkají, že mm, budeme mít nižší růst než 1% eh, v oblasti zemědělství. Eh, potřebujeme výzkum a vývoj, díky eh, kterému bychom vyráběli lépe. A to je závazné. To potřebujeme. A chtěl bych poukázat také na jiný aspekt, který je podle mého názoru velmi důležitý, pokud jde o konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost znamená, že budeme mít dobrý výkon v zemědělství a v oblasti potravinářského řetězce. Ten první prvek tohoto řetězce je právě zemědělství v tomto potravinářském řetězci. Ale když se e, podíváme na ten konečný výsledek, tak vidíme, že zemědělství má e, nejnižší podíl, pokud jde o e, hospodářskou prosperitu. Když se podíváme tedy na to, že zemědělci dostávají z toho velmi malý podíl pokud jde o tento řetězec. A musíme tento řetězec vyrovnat. Toto v souvislosti s otázkou eh, konkurenceschopnosti už eh, o tom hovořil pan Antonio Tajani, místo předseda komise a už eh, jsme o tom také hovořili, vyjádřil se v tomto směru pan Čološ v Římě. A to v tom směru, že SZP se musí zabývat touto tak důležitou otázkou. Ty eh, výsledky, eh, které chceme docílit eh, v rámci posílení konkurenceschopnosti, tak to se musí provádět v rámci reformy společné zemědělské politiky. Tak, aby zemědělci měly větší váhu pokud jde o tento eh, nástroj těch eh, svazů, mezioborových svazů. A to eh, si myslíme, že je dobrá věc a máme nakročeno dobrým směrem. Musíme se ale zaměřit na to, jakým způsobem budou tyto um, svazy producentů vypadat. Já si myslím, že to musí být opravdu skutečné svazy. Pan komisař vám uvedl příklad. Eh, a já doufám, že tento příklad budeme moci zohlednit. la piena disponibilità del prodotto degli agricoltori e ne fanno interamente la... to znamená, aby to nebylo pouze, nebyla pouze otázka Um, sektoru ovoce a zeleniny. Velice důležité je samozřejmě i otázka uh, určitého uvádění na trh přímo těchto výrobků, které přichází od producentů. Jak už jsme o tom hovořili, musíme věnovat nesmírně pečlivou pozornost právě těmto různým svazům, organizacím. A my u nás v naší organizace, v organizaci si myslím, že taková ideální forma možné organizace by byla, řekněme, určitá družstevní organizace, družstevního typu. Ovšem nemusí to být pouze družstevní typ. Měla by to být skutečná, skutečná společnost, která zastupuje zájmy farmářů. A ještě před posledním poznámkou bych se věnoval nástrojům řízení krizových situací, už jsme se o tom zmínili. Já osobně se domnívám, že to je zásadní otázka. Tyto nástroje pro řízení krizové situace v podstatě osobně se domnívám, že do budoucna bude situace v zemědělství nesrovnatelná s tím, co jsme měli možnost vidět v minulosti. Krize se podle mě budou objevovat čím dál tím častěji. Mohou to být krize různého charakteru, může to být klimatická záležitost, klimatické změny. Myslím, že zajistit, aby farmáři nikdy nepřišli o celý svůj výdělek. Myslím si, že tyto nástroje a opatření, která se zabývají řízení krizových situací, jsou prostě zásadní pro budoucnost našich zemědělců, pro proto jim musíme věnovat velikou pozornost. Ano, nyní se zabývám spíše tou otázkou do budoucna. Máme zde zastoupenou radu ministrů, máme zde výbor pro zemědělství Evropského parlamentu, komise je zde zastoupena panem komisařem a jelikož všichni jste na tom na této naší konferenci. Dovolte, aby se zmínil o následující záležitosti, která je spojená s krizovým managementem. V roce 2012 ještě pořád budeme mít problém s udělováním nebo přidělováním nějakých dalších dodatečných finančních možností pro organizace ovoce a zeleniny, pro oblast řízení krizových situací. Toto je věc, kterou již Rada a parlament projednávali společně, ovšem zatím se nám ještě nepovedlo získat nějakou konečnou odpověď odpověď eh, o té ucelené částce. Alespoň já jsem to zatím mm, nepochopil. A úplně poslední věc, a doufám, že jsem eh, nepřekročil čas, který mi byl dán k dispozici. Jedna záležitost, doufám, ke které nedojde. Všechny tři instituce již zorganizovaly dvě setkání za přítomnosti sociálních partnerů. Pan komisař se zmínil o tom, že 19.12. proběhne další schůzka, společná schůzka, která by měla jaksi skompletovat tento cyklus společných setkání mezi třemi institucemi. Já osobně si myslím, že všichni víme, jak to asi vypadá, v jaké jsme situaci a myslím si, že čas opravdu už eh, nazrál k tomu. Pan De Castro se o tom rovněž zmínil. Myslím si, že opravdu je na čase, abychom všechny tyto stanoviska, postoje se snažili nějakým způsobem spojit. Tyto setkání jsou velice užitečná, pomáhají nám pochopit stávající situaci, stávající stanoviska a já doufám, že skutečně to bude mít jenom pozitivní výsledky. Všechny tyto jednání. Děkujeme, děkujeme. Pablo, děkujeme. Hovořil jsi především o budoucnosti a já si myslím, že mladí farmáři se asi rovněž velice obávají toho, co nás čeká, proto bych dal nyní slovo Jorisu Bekovi, který zastupuje organizaci CEŽA a je to organizace mladých farmářů. Děkuji za slovo, vážený pane Castro, vážený pane Čološi, milí ehm, kolegové, kolegyně, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Rád bych poděkoval polskému předsednictví za pozvání na dnešní konferenci a jsem nesmírně potěšen, že mohu zastupovat 1,8 milionů mladých farmářů, kterou naše organizace zastupuje. Ano, jsou zde ambice, jsou zde výzvy, které nás čekají do budoucna. My věříme, že je zde potřeba pro novou silnou společnou zemědělskou politiku. Ovšem, abychom dostali těmto výzvám nová SZP, rovněž musí mít ambiciózní rozpočet, který bude těmto ambicím odpovídat. Zemědělská výroba je založená na dlouhodobých investic, a to nejenom pokud jde o aktiva, ale rovněž eh, investice do lidského kapitálu. Pokud jde o lidský kapitál, zde vidíme veliké výzvy, ale i o hrozby společné zemědělské politiky, jednakže dochází k vylidňování venkovám, stárnutí populace a nedostatek mladých lidí v tomto sektoru. Evropské zemědělství se potýká s velikou krizí věku v současné době a to je pouze špička ledovce. Zemědělství je o investicích do budoucna. A CZP musí investovat velice dynamicky i do zemědělců do budoucna. Musíme um, jednat okamžitě. My jsme, posky, my jsme podpořili um, legislativní návrh v rámci návrhu komise pro první i druhý pilíř, podporu mladých farmářů. My jsme uvítali to dorovnání v prvních pěti letech, finanční dorovnání pro mladé farmáře, což samozřejmě si bere v potaz velice citlivou situaci mladých farmářů s ohledem na volatilitu, obrovskou volatilitu trhu. Ovšem rádi bychom tento návrh ještě posílili. Opatření by měla být povinná pro všechny členské státy a minimum v této oblasti těch 2% národní obálky by se měl využít pro podporu tohoto konkrétního opatření. Žádáme větší pružnost v implementaci tohoto opatření na národní úrovni, tak aby došlo k pokrytí specifických potřeb mladých farmářů. Rok 2011 by měl být referenčním rokem, kde bude moci na základě toho žádat o možnosti až do roku 2016. To by neměla být bariéra možnosti žádosti eh, do budoucna pro mladé další farmáře. Měly by být dispozici národní rezervy od roku 2014 nahoru, které by poskytly eh, to možnosti pro nové, pro mladé farmáře a nové mladé podniky. V rámci druhého pilíře vítáme aktivitu eh, mm, referenčního, referenční sázby kofinancování, které by mělo dosáhnout 70 tisíc eur, instalační eh, pomoc pro všech a instalační pomoc pro všechny mladé farmáře v celé Evropské unii. To všechno vítáme. Samozřejmě, že potřebujeme i dospět určité generační obnově v našem sektoru a právě proto potřebujeme neustále udržitelnou zemědělskou produkci. Seža podporuje eh, O ozeleněný první pilíř, ovšem zároveň bychom rádi zdůraznili to, že zemědělský sektor je tím nejzelenějším sektorem evropské ekonomiky. Tak, abychom splnili závazky ehm, ze strany zemědělců a zároveň dosáhli nejlepších výsledků, domníváme, že ozelňování by mělo být dobrovolné. Tři opatření, která v návrhu jsou stanovená, nereagují na environmentální ani ekonomické výzvy, ani na diverzitu, různorodost eh, evropského zemědělství. Proto navrhujeme jiná opatření, která by měla Mm, pokrýt potřeby z mm, různorodosti, konkurenceschopnosti, potřeb, které jsou spojeny s klimatickými změnami i produktivitou. Ty, jednak by to měly být různé um, techniky pro zlepšení vody, půdy, dále různé opatření pro zvýšení efektivity, dále by to mělo být systém, který umožňuje ekologické prvky, který um, umožňuje Eh, umožňuje permanentní indikátory, které se týkají, které se týkají živočišné výroby, které se týkají uh, Mm, půdy, která je ponechána ladem a tak dále. Všechny tyto opatření by měla pomoci nejenom, nejenom farmářům, ale všem státům. Jaké, jakékoliv eh, procenta ekologicky eh, vyhrazených eh, oblastí je kontraproduktivní v tomto ohledu. Nepovede to k udržitelnému zemědělství, ale v podstatě to povede jenom k tomu, že zde budeme mít půdu, která bude ležet úhorem a nepomůže to produkci. Pokud jde o eh, tržní opatření, my pokračujeme v našich diskuzích, snažíme se vylepšit různé návrhy, mm, ovšem samozřejmě základem musí být profitabilní eh, zemědělská produkce. Na závěr bych ještě jednou rád zúraznil, že potřebujeme nástroje, které umožní i generační obnovu v rámci SZP, protože to je jedna z největších výzev do budoucna. Ještě jednou děkuji za možnost vystoupit na dnešní konferenci. Děkuji bardzo. Děkuji vám. A nyní bych chtěl zahájit diskusi. Každý z řečníků bude mít k dispozici čtyři minuty, takže když budeme opravdu postupovat disciplinovaně, tím více lidí bude moci hovořit. Pan De Santos jako první. Muito obrigado. <clears throat> Muito obrigado, senhor eh, ministro. Eh, děkuji, pane ministře. Nejdříve eh, bych chtěl vyjádřit jakým způsobem my si eh, ceníme váš přístup a také děkujeme polskému předsednictví za výbornou spolupráci s parlamentem. Tato iniciativa je tím eh, eh, dobrým příkladem. Také bych chtěl poděkovat panu komisaři za jeho účast. Pán komisař je častým návštěvníkem zde v Evropském parlamentu a jsem velice rád, že tyto diskuze jsou pravidelné a myslím si, že to bude důležitým faktorem, abychom dosáhli dosáhli našich cílů. Já jakožto poslanec a koordinátor eh, skupiny socialistů, tak naše skupina, včetně mě, my máme jasný názor na to, jak eh, by to mělo vypadat v rámci této reformy. Už eh, před dvěma roky jsme zveřejnili k této otázce dokument. My jsme zaznamenali s uspokojením, že některé tyto návrhy byly zohledněny komisí v rámci legislativních návrhů. Bohužel zase některé návrhy nebyly zohledněny. My se pokusíme eh, znovu se vrátit k těmto otázkám v rámci eh, našich diskuzí. Já tady nejsem o toho, abych eh, dával svoje tady poskytoval svoje pouze po svoje názory. Já jakožto zpravodaj si raději vyslechnu vaše názory a vaše kritiky, které můžou být pro nás přínosem a rád je zapracuji do mé zprávy. Chtěl bych ale přesto zdůraznit několik otázek. Chtěl bych eh, připomenout, že od 12. října v této nové fázi si myslím, že komise a pan komisář Eh, byly předmětem kritiky, která eh, nebyla předmětná v některých otázkách. My jsme eh, zúraznili negativní aspekty tohoto návrhu, ale nechali jsme stranou ty pozitivní aspekty. Je pravda, že návrh komise je pozitivní a některé otázky se tam ale samozřejmě dají zlepšit, ale to je, mm, není na tom nic zvláštního, že se vyjadřujeme k těmto otázkám, které nám tolik nevyhovují. Ale nyní bych eh, chtěla říci, že v tom návrhu komise já jsem neočekával, že by tam byl tento rozpočet rozdělen do členských států. Eh, pokud je o přílohu 2 a 3, pokud jde o eh, ty vnitrostátní příspěvky, tak to může vést k takovému sporu, kdo získá více těch přidělených prostředků. A já si myslím, že toto může vést k problému. Já bych dával přednost, abychom nejdříve si vybrali určitá kritéria a potom se rozhodnout, eh, jaká částka přísluší každému členskému státu, tak jak se to dělalo dříve. Máme tedy zásadní problém, to je rozpočet a bude eh, paralelní diskuza, diskuze ohledně eh, toho celkového rozpočtu a rozpočtu SZP, tak to, to bude ještě potřeba řešit. A potom Další věc, která vyžaduje podrobnou analýzu. o zelenění, greening, ten zelený prvek společné zemědělské politiky. To je velice důležité, aby to společnost považovala za legitimní. Já si myslím, že ten návrh komise je poněkud eh, matoucí. My eh, chápeme ty cíle. A my víme, že je potřebné, aby tento prvek byl jedním z pilířů této nové eh, SZP. Nebudu zacházet do podrobností, ale rád bych, abychom našli eh, uspokojivé řešení pro všechny, abychom zaručili ehm, ochranu životního prostředí a také konkurenceschopnost. To jsou dvě otázky, o kterých eh, hovořil komisař. A tak to bych chtěl, aby to bylo. Děkuji. Děkuji bardzo i bardzo. Děkuji vám. Michel Dantan. Děkuji, pane předsedo. Jménem Evropského parlamentu budu zpracovávat společnou zprávu o společné tržní organizaci. Já již jsem již poukázal na to, že práci pana komisaře Čološe si velice vážím. Je třeba, aby byly posíleny pozice výrobců, také svazu výrobců, právě z hlediska pravidel hospodářské soutěže. A v diskusi se však jedná především o to, proč bychom to měli udělat. Nejde o to, pouze, abychom měli dobré odvětvové výrobní organizace, ale bude záležet na tom, aby opravdu řádně mohli splnit svou roli na trhu. Právě v těch hranicích, o kterých hovořil pan komisař, nejedná se o stanovování cen. Jestliže družstvo však nemůže stanovovat ceny, tak potom mu chybí odůvodněnost existence. To se potom opravdu musí udělat inteligentně. A potom ještě k hospodářské soutěži my musíme ještě popřemýšlet o tom, jak článek 101 a článek 14 přepracovat. Včera jsme také hovořili o tom, že existují společné organizace trhu s určitými výjimkami a tady a nyní se jedná především, jak posílit kompetence svazu výrobců. Reforma, která nám byla představena, slouží k tomu, abychom se vypořádali s výzvami, o kterých komise před několika měsíci hovořila. A v roce 2015 celkový obrat v zemědělství byl asi ve výši 450 450 milionů a tady vidíme velké rozdíly mezi zemědělci a zpracovatelskými organizacemi a tady vidíme, že nejméně z toho měli lidé na začátku, tedy zemědělci. Když se na to podíváme, pak můžeme hovořit o podpoře o prvním, druhém pilíři, ale konec konců to povede k tomu, že zemědělci jednoduše nebudou ziskoví a já jsem ochoten s vámi dále na tomto spolupracovat. Děkuji vám. A nyní pan Albert Des. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane předsedo výboru, kolegyně, kolegové, dámy a pánové já děkuji panu komisaři eh, Čelovi za opravdu pilnou práci, která má přes 100 stránek, ale toto je opravdu pilná práce, ale jestliže to potom rozdělíme na jednotlivé závody, pak se dostaneme do problému. Určitými návrhy se některé podniky vypořádají, ale některé body musíme ještě řešit. Podíváme-li se na 7% úpravu, tady, pane komisaři, říkáte, že do savadní krajiné prvky lze započítat, ale já jsem se podíval na některé obce u nás Tady například došlo ke scelování pozemků v 70. letech, ale určité části pak patří obcím a ne zemědělcům. A pak existují obce, které mají 5000 hektarů a potom 10 procent jsou krajinné prvky a proč mají farmáři dát již dát k dispozici dalších 7%, když 10% je již 10 procent k dispozici. A potom si má ten farmář pronajmout různé eh, remísky od obce, aby splnil svoji kvotu. Ale potom je zase jiný zemědělec, který nemá takovéto remísky a potom musí eh, sklidnit eh, plochu 3,5 hektaru, ale my u nás potom v Bavorsku stále platíme nájem a jestliže tento eh, farmář bude platit nájem, pak z toho nemůže nic vydělávat. Jestliže bude eh, muset zaplatit potom nájem za eh, nevyužívané plochy, pak musí obhospodařovat o 10% ploch, aby byl na nule. Já eh, si myslím, že takto nemůžeme postupovat. Jestliže u nás 7% je již k dispozici, pak by farmáři z toho měli být vyňati. V některých eh, oblastech Evropy neexistují žádné sklidněné plochy a tam by to mělo být zachováno. A potom je to eh, změna plodin a potom také se někde platí Eh, se pracuje v podhorských oblastech a někde potom ve výškách mají zemědělci eh, obdělávanou eh, půdu. A pak, jak má zemědělec potom provádět změnu plotin, protože on pracuje na ploše, kde může pěstovat pouze kukuřici a nemůže tam pěstovat obilí, protože to určité podnebí je pro ně nevhodné. Takže tady si myslím, že se také nesmí postupovat striktně. A potom také z nevyhodněné oblasti. Tady se musí dospět k jinému kompromisu. E, první výpočty ukázaly, že ve Francii a v Německu jsou určité oblasti s nevyhodněnými oblasti, kde se dosahují největší příjmy v zemědělství, tak si myslím, že ten výpočet nemůže být správný. Tady na to musíme najít také jiné jinou odpověď. Dále žádám o to, že v zemích, kde je velký podíl v druhém pilíři, tady je dobrým příkladem Bulharsko. Proč tam by se mělo převést z druhého do prvního pilíře jenom 5%, může to být 10 až 15%, protože e, země nevyčerpávají peníze z druhého pilíře, protože jsou často spolufinancovány. Takže to znamená, my v následujících měsících máme čas na to, abychom spolu spolupracovali a abychom dospěli praktikabilním řešením je třeba také jednat mezi všemi třemi institucemi tak, aby agrární reforma byla vhodná pro praxi a pak si myslím, že zemědělci budou také pro a nelze však jim předkládat návrhy, které nelze provádět v praxi. Já vám děkuji, pane Savicky, za to, že organizujete tuto konferenci tak, abychom mezi sebou o těchto problémech mohli diskutovat. Děkuji bardzo i bardzo proszę A nyní prosím Dánsko, pan Ricky Ecia. Tak, herr formand. Tak for det gode initiativ, og tak for muligheden for at tale her i dag. Jeg hedder... Eh, děkuji mnohokrát za tuto možnost zde hovořit. Eh, já bych chtěla navázat na tu otázku, E, u nás e, máme přes 20% těchto vývozců v Dánsku a v rámci SZP to je tak, že my, takže tady máme e, zvýšenou spotřebu, tak jako ve Spojených státech. A toto znamená, že naší hlavní výzvou je vyrábět více a mít proto je důležité, aby SZP byla politikou růstu. My potřebujeme, abychom měli vyrovnaný růst, vyrábět eh, více, ale aby tam byla menší zátěž pro životní prostředí. Proto komise musí jít ruku v ruce s konkurenceschopností v budoucnosti, musíme mít eh, takovou eh, SZP, abychom tam měli zohledněno potravinové zabezpečení a životní prostředí. Máme tady výzvy, kterým čelíme v Evropě, místo abychom vyváželi problémy do třetích zemí. Musíme se zaměřit na to, jak to vypadá s výzvami členských států, zem, Eh, farmáři musí eh, produkovat, ale musíme také umožnit, aby dodavatelé měli přístup ke zdrojům. A to musí také vést eh, k růstu zaměstnanosti. Zaměstnanosti v tomto odvětví bylo vytvořeno 130 míst v rámci globálního zemědělství, takže my potřebujeme mít výrobu, která se bude zakládat na růstu. My si myslíme, že Eh, musíme mít eh, podporu, ale musíme připomenout, že tato současná podpora se už rozděluje podle objektivních eh, cílů na základě objemu produkce či ploch. Není rozumné, aby ty členské státy, které mají nejvyšší zemědělskou výrobu, tak aby všechno financovaly. Vzhledem k tomu, když si uvědomíme, kolik zdrojů je věnováno zemědělství. Pokud jde o růst a zaměstnanost, tak to je velice důležité a zásadní. Proto zemědělství má před sebou to tolik výzev, abychom zlepšili tuto konkurenceschopnost také z hlediska udržitelnosti vzhledem k přírodním strojům a také vzhledem k tomu k rozpočtovým problémům. Eh, SZP musí být způsobem, eh, který eh, bude podporovat toto zemědělství. Toto je tak radikální, že toto povede k mnoha problémům pro naše producenty. Eh, protože tato podpora se eh, provádí prostřednictvím toho eh, decouplingu, tak farmáři musí toto akceptovat, ale oni, mus, mm, znamená to pro ně administrativní zátěž a pro ty se to musí zjednodušit. Děkuji bardzo, Claudio, i prosím o głos představit. Děkuji a nyní Španělsko. Buenas, buenas tardes. Eh, Dobré odpoledne. Eh, nejdříve bych chtěl vyjádřit naše díky polskému předsednictví za zorganizování to, této konference a také bych chtěl poděkovat komisi a parlamentu za to, že jsme sem byli pozváni. Organizace, kterou zastupuji, eh, má 4 tisíce družstev, je to hlavně ovoce, zelenina, olivový olej, víno. Eh, my jsme tedy ze Španělska, také máme družstva v oblasti masného průmyslu a mlékárenského průmyslu Eh, my máme obrat 20 miliard eur, ty družstva, která zastupujeme, a eh, člen a eh, zastupují tedy milion členů. Protože nemáme dostatek času, tak nebudu hovořit o pozitivních aspektech tohoto návrhu, které jsou mnohé a musím říci, že jsme dosáhli pokroku v tomto návrhu. Ale chtěl bych pohovořit o té klíčové otázce a to je ten potravinový řetězec. My souhlasíme s komisí v tom, že jeden z cílů, který má eh, SZP, tak to je eh, posílit eh, úlohu zemědělců v rámci potravinového řetězce, ale na základě těchto návrhů, které předložila komise, si myslíme, že není v souladu s cíly. Komise říká, že se rozšíří uznání organizací ale eh, v tom nařízení, které máme dnes, tak už je toto umožněno. Takže my si myslíme, že by to bylo něco nového, eh, protože tam, kde se hovoří v nařízení 79, tak tam už se hovoří o této možnosti ze strany členských států. Tady samozřejmě existuje ta možnost rozšíření té normy a eh, toho předpisu. My si tedy myslíme, že to je pozitivní a bylo by potřeba pokročit eh, tímto směrem. Nicméně si ale myslíme, že bychom měli eh, zlepšit eh, podmínky uznání těch organizací producentů. Tady se nehovoří o minimální dimenzi uznání těchto organizací producentů. Jestli, tam se nehovoří o tom, jestli musí mít lidské zdroje či technické zdroje, aby dosáhli svých cílů. Takže na základě toho návrhu komise bychom mohli mít dva zemědělce, kteří budou mít jednu kancel kancelář a jeden počítač a to už by mohlo být svazem producentů. To už by stačilo. Takže my chceme, aby ten článek 106 návrhu, aby byl vylepšen, aby to byly asociace producentů, které společně obchodují, aby měly technické a lidské zdroje. My jsme s DG pro hospodářskou soutěž eh, se několikrát sešli, protože my potřebujeme ty asociace, ty svazy, aby mohly stanovit ceny, aby mohly pracovat na svých nabídkách. Eh, takže jestliže tento model, který navrhuje komise v článku 106, jestliže to nebude zlepšeno, tak potom nebudeme moci společně stanovovat ceny ani pracovat na nabídce. Takže my očekáváme na balíček mléka, eh, aby komise i parlament eh, uskutečnila eh, zlepšení v rámci balíčku, pokud jde o mléko. My tedy čekáme na to, aby komise pokročila, pokud jde o článek 106, co se týče lepšího uznání. Také máme starosti, pokud jde o to, že zmizel právní Eh, také, eh, že zmizel ten právní základ, eh, pokud jde o článek 125a, 125c. My nevíme, proč tyto Eh, články zmizely ze základního aktu, když existují eh, jiné odvětví, která mají specifická opatření, jako například je eh, víno, cukr, mléko, takže to nám dělá starosti, protože toto zmizelo. I když nám bylo řečeno, že toto bude prostřednictvím delegovaných aktů, ale nám to činí obavy, že nyní je to v že tento právní akt nyní zmizel. A potom máme problém s cuppingem, s tím zastropováním. E, tím e, prvním příjemcem ve Španělsku je družstvo. Tím e, příjemcem je družstvo, který dostane prostřednictvím jednotné platby milion eur. Ale to spadá pod 6 tisíc mladých farmářů, takže my nevidíme, aby ten cupping, to zastropování bylo také pro ta družstva, která spravují jednotnou platbu a jediné, co dělají, že potom tuto jednotnou platbu roz rozdělí mezi malé farmáře a vlastně tím pádem se eh, zjednoduší eh, byrokracie pro tyto mladé zemědělce. Děkuji bardzo. Děkujeme. Děkujeme a nyní poprosíme zástupce Via Campesina, pan Anso Sanchez. Bonjour. Bonjour. Dobrý den. Já jsem zástupcem Via Campesina. Bohužel můj kolega musel odejít do Španělska dneska dopoledne. Evropská koordinace Via Campesina. My jsme zastoupeni v 19 evropských zemích. A nejprve takové prohlášení samou stranu pan Savický, pan De Castro. My jsme opravdu nesmírně překvapeni tím, jak organizujete dnešní debatu. Je to zde prezentováno jako rozprava se sektorovými organizacemi a nevládními organizacemi. Ovšem v posledních 45 minut v podstatě pouze jediná organizace Kozeka, Seža vystoupily, které v podstatě vůbec nezastupují všechny zemědělce Evropské unie. Tomu tak skutečně není. O, už v podstatě Eh, od roku 1997. Míváme různé setkání s vašimi výbory. My jsme například měli i dneska eh, Via na eh, možnost sice vystoupit, ovšem v podstatě podle našeho názoru to, že nemám možnost vystoupit dostatečným způsobem, je nedostatek demokracie. V podstatě, když dochází k jakémukoliv monopolu v tomto ohledu, ať už je to v jakémkoliv, v jakékoliv oblasti, tak nám to připomíná takové temné období 20. století. Evropská komise se snažila otevřít rozpět zprávu o eh, SZP v rámci široké společnosti. Nám to opravdu vyhovuje. Ovšem já si myslím, že je potřebné ještě více otevřít tuto rozprávu a nej eh, tímto způsobem zavírat. Proto chceme, aby výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a i eh, další předsednictví organizovali slyšení pluralitním způsobem, tak aby opravdu odráželi pluralitní charakter společnosti pro toto odpoledne mě opravdu velice líto z etického hlediska, z hlediska odboráře, eh, musím opustit eh, tento sál, protože demokracie zde utrpěla pokud jde o SZP a naši pozici, udělám to písemně a mm, chtěl by, aby všichni, kdo zde zůstanou, aby to opravdu vzali v potaz, toto naše stanovisko a tímto bych vám poděkoval za pozornost.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 Ovšem já se domnívám, že všichni prostě můžeme organizovat evropské rozpravy o budoucnosti SZP, pokud chceme, a každá organizace to může udělat, já vás tam podpořím. Samozřejmě, že vaše písemné prohlášení rovněž vezmeme v potaz a nyní dávám slovo švédskému předsedovi pan Björk Holsten. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, Federace našich farmářů FRL je organizace, která zastupuje 170 tisíc jednotlivých členů, kteří um, vlastní zemědělskou půdu i lesnickou půdu a je zde 24 i zemědělských svazů. Představujeme 9 celkového HDP eh, Švédská LRF eh, by chtěl CZP, který bude podporovat konkurenceschopné zemědělství, aby to byla politika, která bude podporovat aktivní farmářství udržitelným etickým způsobem. Vítáme to, že návrh nové SZP uznává potřebu dlouhodobé produkce potravin v Evropské unii. Myslíme si, že tento návrh je dobrým základem pro společnou zemědělskou politiku a podporujeme ambice komise v tomto ohledu. Snaží se, aby SZP byla udržitelnější do budoucna. I když LRF e naše organizace podporuje a chápe potřebu mm, takové zelenější SZP na evropské úrovni, myslíme si, že je opravdu obtížné nalézt ozeleňující opatření, která by vyhovala všem členským státům. V severní Evropě máme plodinovou diversifikaci, mm, které, plodinová diversifikace by znamenala mm, omezený environmentální dopad, ovšem byla, byla by to obrovská byrokracie, e, to by mělo negativní dopad i na farmáře. My si myslíme, že jelikož je možné například celou farmu nechat laden, tak si myslím, že toto ozelňování často nepodporuje, nepodporuje aktivní eh, zemědělství a nám se to proto nelíbí. Místo těchto zelených opatření bychom spíše chtěli, aby jsme přispívali k zelenému růstu. Jedním z možností by bylo to, že farmáři by v rámci určitých opatření LFM um, projektu v podstatě už byli uznáni jako ty, kteří uh, jsou v souladu s ozeleněním. Myslíme si, že by bylo obtížné na jedné straně stimulovat aktivní farmářství a na druhé straně udržet eh, SZP zelenější. Děkuji za slovo. Děkuji bardzo i bardzo proszę. A nyní dávám slovo Jiřímu Chruščekovskému. Děkuji vám, pane ministře, za zorganizování této debaty. Jsem velice rád, že vedeme skutečnou diskusi o návrzích předložených Evropskou komisí tyto návrhy předložené panem komisařem nejsou těmi návrhy, které jsme očekávali. To, co komise navrhuje, nemá nic co dočinění s dlouhodobou reformou a dalekosáhlou reformou SZP. My jsme takovouto reformu chtěli. Měla se tak zabezpečit hospodářská soutěž, měla tady být také zabezpečena transparentnost a zjednodušení. Avšak to, co vidíme, co bylo předloženo, tak vidíme, že návrh je zaměřen na velké příjemce a zapomíná na malé příjemce především z hlediska přímých plateb. Evropská komise nám dává další přechodné období pro přímé platby a to je velké nedorozumění podle mého názoru. A toto také naruší eh, konkurenci na společném trhu. My takovou to nespravedlivou konkurenci nepodporujeme. Já tady hovořím za polské eh, zemědělce, ale především za 12 nových členských států, které jsou v horší situaci než stará patnáctka. Já doufám, že budou některá opatření znovu zvážena. My vidíme, kolik peněz je k dispozici. A toto nelze spravedlivě distribuovat. Musíme si připomenout, že Rozpočet byl vytvořen na základě starých zásad, ale nyní máme 27 členských států, ale rozpočet je stejný. Je neakceptovatelné mít stejný rozpočet a požadovat nová řešení. My jsme řekli, že 13. rok je neakceptovatelný. Jak máme zaručit rovné zacházení, jak můžeme zabezpečit rovnou konkurenci. Musí být také spravedlivé obálky a spravedlivé platby. Jestliže má být Evropa založena na principu solidarity, pak musíme také podporovat rovné zacházení. A já nechci být, e, být tím, se kterým se, na kterého se nahlíží tak, že je příliš náročný. Tak to není. E, farmáři, zemědělci, polští zemědělci mají pocit, že byli ponecháni stranou. Naše city naše pocity jsou špatné, je třeba, aby naše hlasy byly slyšeny. Diskutujte o těchto návrzích. Ne, tato reforma nepřináší změny, které jsme chtěli. Je pro nás velice těžké akceptovat nespravedlivou konkurenci. Dnes jsme ve velké krizi a jestliže naše zemědělství bude stále nespravedlivější, pak se krize ještě prohloubí. Proto apeluji na pana komisaře. Máme ještě čas, eh, můžeme ještě něco udělat. Pane komisaři, prosím, zvažte určité znovu své návrhy. I rozpočtový výbor by se tímto návrhem měl zabývat, protože nové členské státy nebudou souhlasit s takovými to vágními sliby v oblasti budoucí SZP. Jsme ochotni jednat, ale potřebujeme jiné změny, jiné principy. Irlandské organizace spolupráce společné. Nyní eh, Děkuji, děkuji za příležitost vystoupit na tomto důležitém fóru. Jmenuji se Conor Melville a jsem z Jirské společnosti Jerských družstev. Budu se snažit o stručnost a proto zaměřím mé vystoupení pouze na pět krátkých bodů. První, pozice našich družstev. My se domníváme, že nová CZP by měla podpořit a aktivně podporovat pozici farmářských družstev, protože tato, tyto družstevní podniky vždycky představovaly veliké benefity pro jejich členy, ale i pro um, um, venkovské oblasti, které samozřejmě jsou velice důležité, ekonomicky i sociálně udržitelné a opravdu pomáhají pomáhají dosažení určité rovnováhy v této oblasti, což považujeme za například na, v současné době za velice nerovnomnanou eh, potravinovou síť. Tento model poskytuje svým členům určitou ochranu eh, proti volatilitě, která je typická pro globální trhy. Víme, že se snažíte podporovat především organizace producentů, ovšem my chceme zúraznit, že právě družstevní podniky jsou nejefektivnější sociálně zodpovědné typy podniků a měly by je v rámci nové SZP eh, měly by získat určitou podporu. Toto zde ovšem nevidíme. Pokud jde o opatření na trhu, my jsme velice rádi, že dochází k podporám, jako jsou intervence, jako jsou eh, soukromé eh, sklady, refundace a tak dále. To je důležité ehm, pro určitou podporu, pro určitou ochranu těch těchto lidí v průběhu katastrof na trhu, například kolaps v, v mlečném odvětví 2008. Těch 3009 eh, miliard, to je opravdu velice dobré, to vítáme, ovšem samozřejmě tyto záležitosti, tyto eh, prostředky by měly být velice rychle použitelné v případě krize. Pokud jde o mladé farmáře, vítáme iniciativu těch 2%, které bude vyhraněno v rámci SZP. V Irsku vidíme, že pouze 7% naší populace v této oblasti je mladší 35 deseti let. Pokud bychom chtěli dosáhnout naše eh, cíle pro růst této oblasti, musíme využít veškeré prostředky a musíme podporovat mladou krev. Osvědčená praxe, osvědčené postupy by měly být prioritou. Chceme, aby nová SZP se podívala na možnost financování školení pro mladé farmáře, aby se zvýšilo dobré, dobrá zpráva, financování a tak dále. Pokud jde o přímé platby a, a ozeleňování, vidíme, eh, že eh, Eh, tam bude přechodné období až do roku 2019, pokud jde o paušální sazby. My bychom potřebovali detailní analýzu, která by identifikovala přesně dopad na farmáře. Dále si myslíme, že možná by se měla být určitá flexibilita ze strany jednotlivých členských států a možná trošku delší eh, přechodné období pro implementaci tohoto nového, nového uspořádání. My jsme si vědomi toho, že jsou zde inventální odpovědnosti, že jsou zde výzvy, kterým čelíme v rámci našich družstev. Ovšem máme pocit, že ozelňovací prvky, tak jak je vidíme v současné době, budou mít obrovský negativní dopad na náš společný trh a zníží konkurenceschopnost eh, i na světových trzích. Pokud bude přímá platba propojená s udržitelností, tak by měla vzít potaz nejenom environmentální aspekty, ale zároveň příspěvky k sociální kohezi na venkově, tak jak to poskytuje náš model IKOS Je přesvědčen o tom, že stávající opatření budou představovat další požadavky, které budou uvalovány na naše eh, zemědělce, pokud jde o křížové plnění a tomu bychom se měli vyhnout. Pokud jde o inovace, konkurenceschopnost, produktivita, to jsou klíčové aspekty, pokud irské a evropské, evropská družstva by měly využít tom možnosti, které zde vidíme eh, eh, a v té výzvě, kterou vidíme, to znamená 9 miliard lidí na země kouli v roce 2050. Samozřejmě, že inovace bude velice důležitá v této oblasti, proto ten ehm, zdroj těch 5 miliard ehm, vítáme, to znamená ten nový ehm, fond, který by se věnoval této oblasti, ovšem bohužel většinou z něj měli do, benefity pouze akademická oblast, která se věnovala akademické oblasti a žádosti hm, o tyto finanční prostředky byly velice obtížné obtížné, je zásadní, aby jsme umožnili místním, eh, místním komunitám eh, eh, podpořit přidanou hodnotu, se kterou přichází v rámci celého potravinového řetězce. Děkuji za pozornost. Zaním poprosím następného. A nyní před, dám, předtím, než dám slovo dalšímu řečníkovi, bych také se chtěl vyjádřit k další organizaci. Dámy a pánové, současná debata má pomoci radě a komisi a parlamentu při jejich práci na reformě SZP. 7. listopadu jsme měli také diskusi o reformě v D parlamentu a to byla debata poslanců. A dnes by bylo lepší, kdyby poslanci si vyslechli především zástupce farmářů. Samozřejmě, jestliže nám zbyde trochu času po té, co se vyjádří zástupci farmářů, tak také vyzvu a poslance a dám jim slovo. Ale promiňte, tentokrát dá, budu dávat přednost organizacím zemědělců. A nyní bych chtěl dát slovo Velké Británii, pan Killian. Pane předsedo, pane komisaři, pane předsedo De Castro, poslankyně, poslanci. Já vám děkuji za pozvání do Evropského parlamentu, za to, že mohu hovořit jménem 47 tisíců zemědělských podniků ve Velké Británii. Nejdříve chci uh, posílit čtyři hlavní principy, o kterých si hovořil. Za prvé jednoducho, zjednodušení. Je třeba, aby systém podpor byl jednoduchý, tak aby platební agentury mohly jednoduchým způsobem distribuovat peníze mezi zemědělce. V minulých letech jsme s tím měli problémy. A také koherentnost politik. Musíme se také snažit, abychom ze zemědělství vytvořili konkurenceschopné odvětví a také se musíme zaměřit především na výrobu. My tady slyšíme o spolehlivosti Eh, dodávek a spolehlivosti potravinové pomoci. A také u nás jeden vědec tvrdil, že musíme zvýšit výrobu o 70%, jestliže chceme uživit 9 miliard lidí. A také se říká, že musíme vyrábět více potravin s menším dopadem na životní prostředí. My věříme v inteligentní techniky a také v energetickou účinnost. Náš svaz podporuje reformu také odpojení podpor od e, výroby. A také jsme podpořili health check a také jsme chtěli, aby zemědělství se více zaměřovalo na trh. My se domníváme, že současné návrhy komise jsou příliš komplikované, nejdou správným směrem, je to propáslá příležitost, jestliže chceme mít opravdu konkurenceschopné zemědělství. Chci se zmínit návrhu o ozeleňování. My, nám to dělá velké starosti. My se domníváme, že to povede k velké byrokracii mezi členy a také k velkým nákladům. A také to zřejmě zvýší ceny potravin právě na základě 7% návrhu. Viděli jsme také, že se zvýší ceny například v drubeřářském průmyslu, protože ten není dotován. Náš svaz není proti proti e, ekologickému postupu, ale navrhujeme, že je třeba postupovat kvalitně a ne kvantitativně. 75% našich farmářů také již provádí ekologickou činnost dobrovolně. Například se snižuje e, po množství e, hnojiv a také sázíme E, remísky. A my se domníváme, že podpora životnímu prostředí by měla být z druhého pilíře. Navštívil jsem farmu v Midlands v Anglii společně s naším ministrem Jim Penisem, kde je farmářská rodina, která provádí dobrovolný ekologický režim a 2% jejich plochy jsou nyní zelené plochy a oni také zvýšili uh, E, potom také pastevecké e, plochy o 40 A v současné době máme velké starosti s tím, že opět naši farmáři budou muset obnovit své dobrovolné režimy. A já žádám pana komisaře, aby dal záruku, výjimky těmto farmářům, že když budou ekologicky postupovat eh, dobrovolně, že za to nebudou také potrestáni. My tak také máme velkou radost, eh, nemáme velkou radost z kepingu, to nám dá, dělá velké starosti toto zastropování. Bude to vést k velké administrativní zátěži a především kolegové ve Walesu budou potřebovat delší přechodné období. Ukončení kvót v cukru eh, v roce 2015 jde příliš rychle. Potřebujeme delší období. My potřebujeme delší období eh, pro tak, aby jsme mohli také jednat jménem pěstitelů cukrovky s britským státem. Takže my potřebujeme jednoduchou reformu, musíme se zaměřit na výrobu a na růst. A já se obávám toho, že když tyto návrhy budou provedeny, především zelená iniciativa, tak eh, evropští zemědělci nikdy nebudou konkurenceschopní na světové scéně. Takže my bychom měli opravdu se zaměřit na trh, tak abychom také podpořili agendu růstu, tak aby se zemědělství stalo ekonomickým odvětvím v Evropě v budoucích letech. Děkuji. Děkuji bardzo, bardzo proszę przedstawiciela. A nyní představitel ekologického zemědělství Antje Keringer. Yeah, thank you, Chairman, for giving me the word. Děkuji za to, že jste mi dal slovo, pane předsedo. Vy jste se vyjádřil také ke kolegovi z Campesina. Vy jste říkal, že všichni můžeme pořádat své debaty, ale vy jste hostitelem této debaty za polské předsednictví. I my jsme velice zklamáni, že vlastně se tady koná takové rodinné zasedání zemědělských lobistických organizací a potravinářského průmyslu a nepozvali jste širší okruh okruh aktérů. Kopal, Kočiga, Food Industry, eh, často hovoří a vlastně nepředstavuje občanskou společnost. My souhlasíme tí, s tím, že zemědělci jsou v centru společné zemědělské politiky. Já také zastupuji farmáře a já souhlasím s tím, že kopa by tady sehrávala důležitou roli. Ale samozřejmě se to týká peněz daňových poplatníků a my bychom se měli snažit o koncens tak, aby SZP byla dobrá, tak abychom dobře využili rozpočet. Další aktéři mají co do toho hovořit. Například jsou to skupiny hovořící pro pohodu zvířat a například také včelaři, ochránci krajiny a tak dále. Já je tady nevidím a z toho jsem velice zklamaná. Tady je ve té diskuse o konkurenceschopnosti. Já se domnívám, že my tady reprodukujeme určitý mýtus. Zemědělci dokud budou spoléhat na podporu, pak nebudou nikdy konkurenceschopní. My bychom měli být upřímní a měli bychom říci nahlas, ano, my e, jsme závislí na podpoře a my všichni chceme nadále společnou zemědělskou politiku v Evropě, která nám také zachová naši činnost. A my nemůžeme přece pak neustále snižovat ceny tak, abychom byli konkurenceschopní na světovém trhu. Evropa by se měla zaměřit na to, co umíme nejlépe. To je kvalitní výroba a také bychom se měli starat o férové ceny, jestliže dokážeme zásobovat trhy a také dokážeme zaplatit našim farmářům spravedlivé ceny, pak také dokážou farmáři lépe plnit e, ekologické cíle. Biofarmáři již fungují 30 let a zaměřují se na vyšší ekologické standardy a samozřejmě potřebují trošku vyšší ceny a dejme tomu také podporu. Produktivita musí být zachována. Společná zemědělská politika bude utvářet zemědělství v budoucnosti, ale my nemůžeme držet naši produktivitu v té, eh, na stejné úrovni jako nyní, protože potřebujeme hodně energie a také hnojiv a především energie bude v budoucnosti málo a proto musíme nalézt cesty, jak změnit zemědělství, jak budou moci zemědělci se v budoucnosti chovat jinak. My musíme mít také celistvé, celostní zemědělské systémy, které budou lépe a účinněji využívat zdroje. Musíme mít musíme uspořádat potravinový řetězec tak, aby byl moderní. My jsme toho názoru, že je třeba zvýšit úroveň udržitelnosti v prvním pilíři, ale musíme se zaměřit také na druhý pilíř, který nám umožňuje další pokrok v trvale udržitelné výrobě potravin. A právě proto v druhém pilíři musí být e, taková opatření týkající se například biozemědělství a všechny členské státy by také se měly zaměřit na rozvoj venkova. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji vám a ještě jednou vám děkuji za váš příspěvek. Dva týdny jsem vysvětloval našim organizacím v Polsku, že se nemohou všichni zúčastnit této debaty, ale já vám slibuji, že za 20 let, až se bude konat další polské předsednictví a až eh, najdeme místnost, kde se bude moci setkat několik tisíc lidí, tak určitě všechny pozveme. Děkuji vám a nyní pan Pesen. President Savičky, Chairman, Commissioner, ladies and gentlemen. Eh, dobrý den, pane ministře Savicky, dámy a pánové. Určitě vás nepřekvapí, že souhlasím s mými dvěma předsedy, eh, s panem Zondleitnerem eh, a s panem Bruny. Bylo by zvláštní, kdybych nějakým způsobem vystupoval proti názorům našich předsedů. Takže se nebudu k těmto otázkám vracet. Já souhlasím s tou kolegyní, která hovořila o organizaci Kopa Kogeka. My máme už 53 let a mě je kolem 50. Takže já si myslím, že by bylo, eh, nebylo by dobré diskriminovat eh, organizaci eh, KOPA, KOGEKA, protože je to organizace starší než ostatní. Každopádně bych chtěl připomenout, že KOPA, KOGEKA podporuje spolurozhodování v oblasti zemědělství. My také souhlasíme s komisařem a s komisí. Pokud jde o ty tři dimenze společné zemědělské politiky do budoucnosti, zabezpečení eh, potravin, udržitelnost a eh, vyrovnaný územní rozvoj. My vidíme, že ten argument, který už dlouho hájíme v rámci Kopakogika, takže byl eh, potvrzen ze strany komise. Ale co je eh, jiné, pokud jde o budoucnost, následující. My musíme dosáhnout toho, aby ten eh, potravinový řetězec se zlepšil, pokud jde o současnou situaci. Možná na rozdíl od toho, co řekli mý předřečníci, já si myslím, že my musíme být konkurenceschopní v rámci vnitřního trhu. My musíme přesvědčit naše vlastní občany o přidané hodnotě, kterou mají naši farmáři a farmářky. Já si myslím, že to je jediný způsob, jak můžeme dosáhnout eh, kompenzace v rámci odměňování eh, farmářů a jejich návratnost, pokud jde o investice. Eh, nezávisle na jejich zemědělských technikách či na jejich eh, produktech. A toto se musí učinit na základě preferencí občanů a spotřebitelů. Musíme tedy vyslyšet eh, jejich potřeby. Jakožto člen Kopa Kogeka a jakožto generální tajemník bych chtěl pozvat všechny zúčastněné strany potravinového řetězce, nevládní organizace, eh, také mého kolegu eh, Soklinga z Via Campesina a všechny ostatní farmáře, družstva, a evropské instituce a maloobchodníky, tak bych je chtěl eh, vyzvat, aby se zúčastnili této diskuze, abychom mohli opravdu pracovat pro zemědělský sektor takovým způsobem, aby ten zemědělec byl důležitější pro občany. My se domníváme, že náš hlavní cíl by měl být takový, že těch 13 milionů farmářů a i jejich rodiny by prostě měli mít možnost přežít nějakým způsobem ekonomicky, hospodářsky a že měli by žít v určitém prosperujícím prostředí. To ovšem neznamená, že bychom vylučovali ostatní cíle a jejich splnění. Toto je pro nás jeden z nejdůležitějších cílů a věřím v to a opravdu doufám, že evropské instituce mají na to stejný pohled. Zemědělci a jejich rodiny jsou klíčem SZP bez ohledu na to, zda mm, si myslíme, že tam jsou ještě nějaké další cíle, které bychom měli splnit. Děkuji bardzo i proszę głos před... Děkujeme. A nyní zástupce lotyšské organizace. Eh, Savicka kungs, eh, eh, komisár kungs, priekšsēdētājs. Děkuji za slovo, pane Savický, pane komisaři, pane předsedo. Poslanci poslankyně Evropského parlamentu zastupuji lotyšskou organizaci zemědělců. Poslouchal jsem zástupce um, biologického um, zemědělství a já bych rád řekl, že já zastupuji takový svaz družstvo včelařů u nás v Lotyšsku a rád bych poděkoval mm, radě i Evropskému parlamentu za to, co dělají především v oblasti GMO pro eh, tuto oblast včelařství, pro naši oblast. Naši zemědělci u nás mají obrovské obavy s ohledem na přímé platby. Možná víte, že Lotyšsko je zemí, která získává nejmenší počet přímých pladeb. Naši farmáři mají pocit, že stávající návrh Evropské komise neposkytuje nebo nezaručuje spravedlivé přerozdělování přímých pladeb. Naši zemědělci se obávají, že to bude mít negativní dopad na nás, na Portugalsko, na Slovensko, na konkurenceschopnost našich eh, farmářů a že mm, v důsledku reformy SZP dojde k podkopání naší konkurenceschopnosti. Eh, zároveň to nezahrnuje sliby z roku 2008, kdy bylo řečeno, komise to zdůraznila i v roce 2010, toho, že pod podpora pro všechny farmáře by měla být spravedlivá a rovná. A právě proto přímé platby jsou přerozdělovány. My se domníváme, že zásady, které využíváme pro výpočet těchto pladeb eh, jsou opravdu zastaralé, už jsou to historická data, která prostě nejsou moderní, nejsou současná, měli bychom využívat reálna kritéria, která korespondují skutečným nákladům, nákladům na pracovní sílu, techniku, náklady na půdu, stroje a tak dále. Protože tyto zastaralé historické údaje prostě už nemůžeme nadále používat. Tři pobalské státy by získaly mnohem více přímých pladeb, pokud by se využívaly moderní, nová data pro výpočet přímé podpory. Někteří lidé se domnívají, že produkční náklady u nás například v Lotisku jsou nízké, ovšem to není pravda. Máme některé konkrétní náklady, které jsou sice, řekněme, nižší než v jiných členských státech, ovšem průměru naše náklady na produkci nejsou několikanásobně nižší než ty v západní Evropě. Na základě posledních statistik se můžete o této skutečnosti přesvědčit velice jasně. Naše organizace a různé svazy našich zemědělců i jednotliví zemědělci mají pocit, že by zde měla být nějaká základní linie těchto přímých pladeb, což by mělo být 80 celoevropského průměru. Jinak to prostě nedává smysl. Všichni fungujeme na jednotném trhu. Naše náklady jsou podobné vašim nákladům. Naše příjme platby by tudíž rovněž měly být blíže těm, které získávají kolegové ze západní Evropy. Od roku 2013 nebudeme schopni platit eh, přímé platby eh, nebo teda nebudeme moci provádět eh, státní financování eh, ze strany vlády, mm, protože by mohlo dojít eh, k, ke zkreslení eh, trhu. Právě proto máme pocit, že tento návrh není logický. Rovněž si myslíme, že tento návrh není dostatečně vyvážený. A ještě jedna věc před závěrem. Noví, mladí farmáři potřebují opravdu podporu v různých oblastech. Měli byste být mandatorní programy, které by podpor, podpořily mladé lidi. Měli bychom zapojit celé eh, čím dál tím více lidí do této oblasti. U nás je to veliký problém a bohužel povinnost eh, nemáme v tomto ohledu. Děkuji, říká pan předseda. A nyní Finsko. herra puheenjohtaja Děkuji, pane Savicky. Vážený eh, pane komisaři, vážený předsedo výboru, dámy a pánové, já jsem e, zástupcem Svazu finských e, producentů. Já zastupuji také vlastníky lesů. Já bych chtěl poděkovat e, všem, kteří přispěli ke zorganizování této konference. Já si myslím, že nyní je správný čas, abychom diskutovali o budoucnosti společné zemědělské politiky. Návrhy komise o budoucí SZP obsahují mnoho pozitivních aspektů. Eh, finští eh, zemědělští producenti podporují cíle komise, pokud jde o vitální eh, zemědělskou politiku v rámci celé EU. Předpoklady pro tuto vhodnou SZP musí eh, být eh, zachovány v rámci Evropské unie, protože eh, jenom tak budeme mít společnou, opravdu společnou zemědělskou politiku. Pokud jde o podporu produkce v potravinovém řetězci, tak to také podporujeme. My podporujeme návrhy komise, pokud se jedná o tedy ten eh, decoupling. A eh, protože ve Finsku máme velice vysoké náklady na zemědělskou produkci. Bohužel, ale eh, v návrzích komise jsou určité otázky, které by bylo potřeba zlepšit. Máme tady další oblast v radě i v parlamentu. Je potřeba vést více takových diskuzí, jako je ta dnešní. Eh, já si myslím, že komise nevěnuje dostatečnou pozornost eh, ziskovosti zemědělské produkce a také eh, nevěnuje dostatečnou pozornost mm, konkurenceschopnosti evropského zemědělství. Pokud jde o ten greening, o zelenění, tak z hlediska Finska to není úplně dobře ošetřeno. Ve Finsku naši zemědělci se už zavázali, ke ochraně životního prostředí na základě eh, nepovinné báze v rámci ekologického programu. Eh, opatření ozelenění komise povedou k větší administrativní zátěži a také ke zvýšení nákladů v zemědělství. Můžu také konstatovat, že návrh komise eh, ohledně diverzifikace plodin, těch tří plodin různých, tak to je velice obtížné, eh, obtížně realizovatelné ve Finsku kvůli našim klimatickým podmínkám. Potom, eh, pokud jde o to ekologické těžiště, tak to je velice také sporné. Toto souvisí s potřebou růstu v rámci eh, potravinářství a také pokud jde o zlepšení konkurenceschopnosti. Eh, potom te, ta definice toho ekologického těžiště, to je velice také nejasné. Já bych se chtěla zeptat pana komisaře, jménem finského zemědělství, eh, jaké jsou ty oblasti, které patří k těm ekologickým eh, těžištím, protože aby to eh, nevedlo ještě k další administrativní zátěži pro eh, finské zemědělce. Náš svaz bych chtěl připomenout, že konečná realizace eh, návrhu eh, SZP souvisí také s budoucími rozhodnutími ze strany EU, pokud jde o rozpočet. Eh, z tohoto hlediska je potřeba tyto návrhy zhodnotit. Nemůžeme o tom hovořit, když nevíme, jak to bude vypadat s financováním. Proto potřebujeme silnou SZP, která bude odpovídat alespoň současnému finančnímu rámci. Děkuji. Děkuji bardzo i proszę o zabranie głosu. Děkujeme, říká pan předseda. Zástupce Španělska. Sí, gracias, Děkuji, pane předsedající. Pedro Naro jménem eh, zemědělské organizace Asacha. Je to španělská organizace, má více než 200 tisíc členů. Já vám děkuji za sorganizování této demokratické konference. Já většinou se toho zúčastním jako pozorovatel a dnes mám tu možnost se i vyjádřit. Na rozdíl od eh, jiných, kteří se považují za nezbytné, tak já nevyužiju tuto příležitost lépe řečeno využít tuto příležitost, abych se obrátil přímo na vás, pane komisaře. Eh, pane komisaři, ať vám říkají, co chtějí, tak ten váš návrh obsahuje mnoho pozitivních prvků. Například ten diferencovaný přístup pro sektor, jako je bavlna. Eh, také ten nový přístup v rámci rozvoje venkova. Já si myslím, eh, že také pokud je o ty přidružené eh, platby, eh, ty vázané platby, pardon, a také ty podpory pro mladé farmáře a také, že se tady hovoří o těch právech do budoucnosti přes na rok 2011. To je všechno pozitivní, ale také v tomto návrhu existují určité mezery či určité pochybnosti, které by bylo potřeba okamžitě rozptýlit. Hlavně respekt k té přímé platbě. Když hovoříme o takové zemi, jako je moje, vývoje, kde existuje velká diverzita. Vy to víte, už jste to vyslechl stokrát. U nás existuje heterogenní situace. My chceme, aby ten, eh, to neskončilo v roce 2019 ty přímé platby, aby se minimálně toto rozšířilo do roku 2021. A také těch 40% té, eh, toho flat rate, té plošné platby, tak aby to bylo minimálně 20% v moment, kdy bude eh, tedy mm, tato způsobilá platba. Je důležité, abyste vyjasnili určité otázky, protože už tady dochází k určitým spekulacím. A čeká se na tuto reformu. Například tam, kde se hovoří o těch způsobilých těch plochách. Vy víte, že v takových zemích jako je Španělsko či Itálie, tak tam existuje mnohem více ploch než práv. A my nevíme, co se stane s těmi pastvinami. Pane komisaři, vy souhlasíte s tím, aby eh, pastviny byly dány do souvstažnosti s eh, chovem skotu já bych také chtěl, aby se tady eh, stanovila pravidla ohledně převodu práv. Můžou se převést práva prostřednictvím prodeje či nájmu, ten eh, převod práv. Ale vy zapomínáte na dědictví, vy zapomínáte na fúze a rozdělení. Já také musím se zmínit o aktivním farmáři, aktivní zemědělec. Tak ten koncept toho zemědělského aktivního zemědělce. Já stále tomu nerozumím. Proč je tady diskriminační přístup? Um, tady e, pro e, vlastně Eh, těch 80% získává méně než 5000 eur, takže jsou tím pádem eh, zvýhodněni tito. A proč tedy je považujeme automaticky za aktivní farmáři? Je potřeba tedy na základě této částky stanovit, jestli tento zemědělec opravdu provádí zemědělskou činnost, toto prověřit. Já vím, pane komisaři, že vy se snažíte o zjednodušení, ale někdy, když vy chcete zjednodušit eh, tu úroveň toho malého zemědělce s tím druhým, existuje mnoho zemědělců, kteří nás na internetu sledují a to jsou profesionální zemědělci. A vy je eh, vedete k tomu, že budou mít větší byrokracii a více inspekcí a více kontrol. Pokud jde o tu zelenou platbu, tady se pořád opakuje, že eh, ta, to ozelenění, ospravedlnění eh, platbu SZP, ale já vím, že to tak neví. Není, já vím, že ten zelený prvek je důležitý pro viditelnost SZP, ale i když tady hovoříme a i na radě ministrů o tom ozelenění, tak já nerozumím, proč to ozelenění je v prvním pilíři. Mělo by to být v druhém pilíři, aby to bylo konzistentní konzistentní s těmi environmentálními programy a s křížovým plněním. Samozřejmě biozemědělství musí mít eh, stejný eh, přístup jako jiné otržitelné zemědělství, jako je integrované. A závěrem, mladí farmáři, je pozitivní ta myšlenka, kterou vy poskytujete, ale není to dostatečné. Kromě těchto specifických opatření mladí farmáři žádají úpravy v rámci potravinového řetězce. Oni žádají více změn v rámci um, hospodářské soutěže. Já vím, že vy nepracujete sám, že tak je tady komisař Almunia a jiní kolegové, ale musíme provést zásadní změny, abychom měli referenční ceny k nákladům, spravedlivé ceny eh, mezi oborové organizace producentů, které budou pracovat účinně. Všechny tyto návrhy, pokud tam nebude upraveno to právo na hospodářskou soutěž eh, v oblasti zprávy rizik, no tak eh, to zůstane pouze na papíře a nebude to vůbec účinné. A to mi dělá velké starosti, protože to je to, co žádají mladí farmáři. Děkuji bardzo. Děkuji vám. A nyní zástupce estonských rolníků. Aitäh! Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindajana tahaksin ma samuti Já zastupuji estonské zemědělské organizace a ráda bych pohovořila o konkurenceschopnosti nebo neférové, neférových podmínkách konkurenceschopnosti, konkurence, jak to vidíme v těchto e, návrzích tohoto dokumentu. Estonsko podobně jako ostatní pobalské země nesouhlasí se ekvalizací přímých pladeb. Ta rychlost není pro nás dostatečná a neposkytuje dostatečnou konkurenční schopnost do dalšího rozpočtového období. Jelikož jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004, naše přechodné období by bylo téměř po jednu generaci, co podle mě ne, nepomáhá udržitelnému rozvoji našeho zemědělství a rovněž to nenapomáhá dodávkám potravin. To znamená, že lidé prostě budou vylidňovat venkov, budou se stěhovat do měst a z jiných cizích zemí. Podobně, jak už se o tom zmínil i kolega z Lotyšska, my všichni fungujeme na jednotném trhu, proto byste měli být stejné podmínky, máme stejné cíle, stejné požadavky. Naše produkce není levnější než průměr EU. Proto bychom rádi, aby úroveň přímých pladeb ve všech zemích byla 90 eh, evropského průměru v následujícím rozpočtovém období. Byli bychom rádi, aby EU instituce využili této příležitosti a v rámci reformy SZP využili um, nebo eliminovali uh, zkreslení trhu, které vidíme v současné době. Prostě už nejsme v období předstupní eh, jsme plnohodnotným členem EU, máme stejné odpovědnosti práva jako ostatní evropské státy. Bardzo i bardzo. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní poprosíme Vladislava Sarafena. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, kom, vážený pane komisaři, dámy a pánové, reforma, o které hovoříme, je nesmírně důležitá pro polské farmáře. Jste mnoho polských zástupců na dnešní konferenci. Ovšem je to konsistentní s tím, co slyšíme z ostatních eh, členských zemí. Nové členské země poukazují na ty záležitosti, které se týkají určité evropské integrace. My se vlastně snažíme v Evropě nějaký, teda v Polsku nějakým způsobem prodat náš vstup do Evropské unie našim občanům. A vy um, hovoříte o, tra, o přechodných obdobích, o tom, že bude trvat až do roku 2013, zda, pouze do roku 2014, ovšem komise to chce prodloužit a pro nás je to neakceptovatelné diversifikace produkce přes diversifikaci pladeb. To je něco, co vaše reforma, pane komisaři, přináší. My se domníváme, že produkce je podobná v České republice, ve Francii, v Pobaltí, v Polsku, pokud jde o náklady a pokud jde o podmínky pro produkci. Proto Evropská komise proto by měla připravovat připravit spravedlnou, férovou platformu, stejné, rovné podmínky. Mí kolegové z Polska a jiných členských států, které představují tu dvanáctku tzv. nových členských států, hovoří o tom, že prostě mm, zde ta rovnost jak se neplatí, ačkoliv my jsme stejně efektivní a účinní jako ostatní farmáři. Naše náklady jsou prostě stejné a proto vyžadujeme stejné zacházení, protože pouze díky těmto postsocialistickým státům budeme schopni zlepšit, se tímto, v těchto zemích bude moci zlepšit zemědělství a budeme konkurenceschopní. My jsme doufali, že sedm let postačí, ovšem najednou vidíme, že to přechodné období eh, bude, které se navrhuje, je delší. My prostě nemůžeme Nikdy, nikdy jsme neslyšeli o tom, že by se finanční prostředky odebíraly německým nebo francouzským farmářům a i z tohoto důvodu požadujeme stejné rovné podmínky i pro naše farmáře. Prosím, abyste nás proti sobě nepoštvávali, abyste nevyužívali možnosti toho, že snad ehm, my jsme jejich konkurenti nebo, nebo ehm, nějaký soupeř jenom proto, že jsme s ehm, z Polska či Estonska. Těch 7% na ozelenění, to spíše odvádí pozornost od ostatních důležitých prvků této rozpravy, protože mládé ale i farmářské ob, různé organizace, svazy e, v podstatě jsou přesvědčeny o tom, že to odklání pozornost od toho hlavního tématu a tím jsou finanční prostředky zodpovědné za SZP. Já se cítím odpovědný v očích našich eh, zemědělců i, venkov, i venkova, protože já jsem byl jedním z, tí, z těch, kteří přesvědčili, přesvědčovali naše farmáře o tom, že to pro ně bude výhodné, pokud vstoupíme do EU. Ovšem najednou se cítíme jako druhořadí občané, cítíme se mm, na úplně jiné úrovni než ostatní občané EU. A další věc je využití GMO organismů Toto ovšem není pouze problém jedné země, je to problém celé EU a na to nesmíme zapomínat. A dále jsou to družstva. Více než 900 družstev mm, my máme 900 družstev, 50 tisíc zaměstnanců, produkujeme opravdu hodně eh, potravin pro naše trhy, pro náš trh. V Polsku Eh, se někteří odklání od eh, tohoto družstevního přístupu jako nejvhodnějšího přístupu. Ovšem my bychom v tomto ohledu potřebovali pomoc komise, která by měla přesvědčit naše lidi o tom, že to snižuje náklady, že je to kvalitní, dobrý způsob organizace trhu a kromě skupin producentů jsou to právě tyto družstevní mechanismy, které jsou jedním z největších mm, mm, nebo přináší největší užitek. Pan ministr Savicky nás podpořil, všem to ještě nestačí. My bychom chtěli, aby tímto způsobem byl návrh upraven. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní rakouský delegát. Děkuji, tady jsem. Děkuji vám, pane předsedo rady, pane předsedo výboru de Castro, pane komisaři, děkuji vám za to, že se smím chopit slova. Já se jmenuji Gruber, hovořím za zemědělskou komoru Rakouska. Děkuji také za návrhy komise, které mají celou řadu pozitivních stránek, o kterých bohužel nebudu hovořit. O tom pozitivním se většinou nehovoří. Já se zmíním o těch kritických záležitostech. Obecně bych chtěl také se zmínit o paralelně probíhajících jednáních o rozpočtovém rámci. A právě v SZP se musíme řídit tím, jaký bude finanční rámec pro zemědělskou politiku. Pokud se týče ekologizace či trvalé udržitelného zemědělství, tak tady to v Rakousku vidíme tak, že určitě určité výkony, určité činnosti se již provádějí dobrovolně a také je musíme uznat a Reforma by to měla také zohlednit, to znamená, že bychom se měli vyhnout dalším strukturám či kontrolám. Také se tady zmínilo biozemědělství, připojuji se ke kolegům, kteří také požadovali stejné zacházení právě s tímto druhem zemědělství. Z hlediska distribuce přímých plateb, tak tady hovořím o přímých platbách v jednotlivých zemích. Takže některé země používají původní historické platby, a vedle je flexibilní režim, ale je důležité, aby všechny země měly k dispozici platby tak, aby mohly reflektovat eh, nové moderní požadavky. Důležité jsou jasné jednoznačné definice, například u aktivního zemědělce se hovořilo o tom, že v některých zemích je celá řada zemědělců, která je zemědělci v druhém pracovním poměru a tam dochází k nesprávným dopadům. A pak také bychom se měli zaměřit například také na trh s vínem a také na cukrovarnictví a zde bychom měli zvážit, zdali by nedošlo k prodloužení určitých lhůt. Děkuji také za představení Kopa Kožeka. To byly zajímavé aspekty, které byly zmíněny. Na závěr chci říci, že zemědělská politika bude fungovat pro zemědělce dobře tehdy, jestliže poskytne pobídky, které budou zajímavé i pro budoucí farmáře, protože i my u nás máme organizaci mladých farmářů které se snažíme zapojit do veškerého dění. Takže zemědělská politika banka eh, také představuje určitou vnější ochranu a o tom bychom měli v budoucnosti také diskutovat. Měli bychom také diskutovat o tom, do jaké míry dohody o volném obchodě eh, mají dopad na zemědělství, protože to je také důležitý faktor. Děkuji bardzo. Děkuji vám a nyní Polsko. Pane ministře, pane komisaři, velmi vám děkuji za zorganizování této debaty a také za veškerá prohlášení, která jsme si vyslechli. Zemědělci, kteří jsou zde přítomni, nehledě na to, zdali představují 15 starých členských států či 12 nových členských států, nejsou úplně spokojeni s návrhem. A to tedy vede k tomu, že bychom měli situaci znovu zvážit. To znamená, že zemědělci nehledě na svůj původ nejsou s reformou spokojeni. Pane komisaři, 700 stránek navrhované reformy jsou dobrou věcí, vážíme si toho, ale myslíme si, že dobrá reforma by se dala napsat na několik desítek stránek, protože všechny tyto stránky pravděpodobně vedou k tomu, že tato policie politika a tato reforma Eh, je těžko srozumitelná pro zemědělce a také pro organizace. My čelíme novým výzvám a proto bychom neměli rozšiřovat naši činnost, ale spíše bychom se měli na, zaměřit na konkurenceschopnost zemědělství na eh, globálním trhu. A je také třeba uspokojit evropské spotřebitele. Nesmíme komplikovat zemědělství, nesmíme zvyšovat náklady a nesmí to vést k tomu, že zemědělci nebudou zemědělské politice rozumět. Je třeba také zabezpečit lepší výrobu a vyšší produktivitu. Máme nadále Nadále se snažíme zachovat stávající situaci již 20 let, ale připravujeme se na výzvy, ale výzvy už jsou tady, což je jasná věc. Takže zavedení takovýchto prvků jako greening 7%, takže 7% ozelenění v současné době nemůžeme akceptovat, nechápeme smysl. Také nesouhlasíme s definicemi aktivního zemědělce. To zdá se, že toto nevede k tomu, abychom mohli přesně formulovat, definovat, kdo je aktivním zemědělcem. Tady se vlastně pouze skrývá to, co se odehrává na venkově. Takže spíše jde o princip než o zemědělskou politiku. Cíl reform cíle reform těm rozumí všichni, ale zvolené metody směrem k cílům a zemědělci v této místnosti neakceptují. 30%, 30% ozelenění tomu nerozumí ti, kteří mají plantáže například chmelu a nebo také pěstují ovoce. To by mohlo vést k jejich menší konkurenceschopnosti na globálním, globálním trhu. Chmel je důležitým výrobním sektorem v Evropě a bez dodatečných plateb eh, chmelařství na globální scéně nepřežije. Já bych rád aby Evropská komise nepředkládala další předpisy a nevolala po dalších kontrolách. Já bych raději chtěl vidět akci a činnost na místo slov. To bude vyžadovat ještě další práci na zjednodušení systému. My se snažíme perfektní tento systém, ale vybrali jsme zřejmě špatný směr. A nyní zástupce italských farmářů. Grazie, prezidente Savinski, grazie, onorevole De Castro. Ano, děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. děkuji vám i já mám tak možnost, abych hovořil za náš svaz italských zemědělců. Chci se zmínit o několika aspektech, ke kterým již máme své stanovisko. Existuje národní dokument, který podepsali všechny důležité zemědělské organizace, také některé italské odborové svazy, kde se také hodnotí reforma SZP. My chápeme cíl, ale musíme k tomu říci, že některé věci je třeba ještě řešit. SZP, konkurenceschopnost, zemědělství má zabezpečit jak pracovní místa, tak i samozřejmě zabezpečit zásobování potravinami. E, zemědělství musí být trvale udržitelné, ale stanovené cíle lze dosáhnout jenom tehdy, jestliže zemědělci budou mít také odpovídající platy. Přímé platy a platby a tak dále je třeba také spravedlivě rozdělovat rozpočet, ale musí se to dít postupně. Naše organizace je proti tomu, aby se při rozdělování prostředků vycházelo z plochy. E, databanka pro distribuci prostředků by měla být řádně využívána, také by se měly brát v potaz plant plantáže, ovocné, zeleninové a víno a to je u nás 3 miliony hektarů, které u nás nejsou brány v potaz. Také další parametry se musí brát potaz nejenom plocha například do, přidaná hodnota výroby, také činnost a práce. Když se vychází pouze z plochy, pak to vede k tomu, že e, intenzivní zemědělství, jako například ve Středomoří, je penalizováno tato reforma je skutečně velice komplexní a vyžaduje ještě další opatření na velitrostátní úrovni. My jsme toho názoru, že na evropské úrovni se stanovuje směr, ale členské státy musí mít možnost dělat svá vlastní rozhodnutí. Ple, přímé platby jsou zaměřeny především na profesionální zemědělce, které jsou tak říkajíc zemědělci na plný úvazek. Pokud se týče ekologizace, ozelenění, to vidíme pozitivně, ale náklady a podmínky pro zemědělce jsou nevýhodné. To se týká také 30 procent přímých plateb. Určitá opatření mají být dále eh, rozšířena. Pokud se týče určitých rysů zemědělské politiky v Evropě, tak tady musíme říci, že částky rozpočet na ozelenění mají eh, být vydávány na národní úrovni a také musí být plochy osazovány tak, aby absorbovaly CO2. Je třeba také se více zaměřit na inovaci a vývoj. Opatření, která jsou uvedena v tomto návrhu, musí být prováděna s vyšší efektivitou. Mimo to musí se posílit odvětvové svazy. Jde o to, aby bylo méně prodejních míst. této souvislosti musí mít možnost členské státy postupovat flexibilně a také s ohledem na subsidiaritu. Já si myslím, že také musíme klást větší důraz na zjednodušení celé zemědělské strategie. Celkově bychom se měli snažit jednotlivá opat opatření přizpůsobit společenské, ekologické a zemědělské realitě. Plánovat by se mělo na delší dobu, ale opatření by měla být flexibilní tak, abychom opravdu dosáhli našeho cíle. Naše organizace je ochotna s vámi spolupracovat tak abychom i tyto zajímavé návrhy ještě zlepšili. Neboť bez mladých zemědělců také nemáme budoucnost, proto je musíme posílit. A není zástupce John Bryan. Eh, Velké Británie John Bryan. Uh, chairman, commission. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážený pane komisaři, rád bych poděkovala za tuto příležitost vystoupit o těchto klíčových záležitostech, klíčových záležitostech pro Jersko, které vyplývají z návrhu komise po roce 2013 v rámci SZP. Ano, od samotného počátku došlo k mnoha reformám, reagovali jsme na potřeby vysoké kvality a environmentálně udržitelné produkce potravin, vy zde definujete tři hlavní principy po roce 2013. To je produkce potravin, environmentální rovnováha a teritoriální koheze. My samozřejmě souhlasíme s těmito principy a podporujeme kontinuitu evropského modelu zemědělství. Toto je sociální kontrakt mezi evropskými farmáři a zbytkem společnosti v Evropě. Farmáře podporují, eh, podporují samozřejmě kvalitní produkty v environmentálním, eh, environmentálně udržitelné způsobu, samozřejmě zemědělství, protože se musí zabývat i kvalitou eh, krajiny a života zvířat. Mělo by to podporovat ehm, život kvalitní zemědělství v, v Evropě. Ovšem, obáváme se, že návrh komise, tak jak je nastaven, bohužel bude podkopávat aktivní producenty a že v podstatě podkopává rozhodnutí farmářů a na národní úrovni zredukuje možnost irského zemědělství v rámci příspěvků k obnově po ekonomické krizi. Rovněž se obáváme, že to nebere v potaz zajištění eh, potravinového řetězce na evropské úrovni. Rád bych hovořil o klíčových výzvách, které vyplývají z vašeho návrhu. První je následující Například, když je ta platba na hektar od roku 2019, to představuje pro jeské farmáře obrovské obavy, protože se dochází k těmto změnám plade, bude to představovat obrovský negativní dopad Eh, a může to podkopávat životaschopnost našich, od, našeho odvětví. Je to příliš jednodušené, jednodušený návrh nebere v eh, potaz produktivní kapacitu mm, jednotlivých oblastí věrsku, eh, nepodporuje to aktivní farmáře, celkově to zníží potenciál jerského zemědělství podle našeho názoru. Členské státy musí mít možnost pružnosti implementovat tento platební systém, který podporuje produkci, tak aby jsme zajistili životaschopný biznis a abychom podporovali eh, stávající kvalitní metody, eh, protože mm, po, mm, ta paušální sazba v roce 2019 podle mě, eh, podle mě podkopá rovněž určito, určitý pocit bezpečí našich farmářů, jejich rozhodovací schopnosti a i to, že dojde vlastně ke změnám pládeb od roku 2014. My potřebujeme prostě další období než pouze do roku 2019, pokud jde o eh, přerozdělování národní pomoci. Pokud jde o ozelenění, to bude znamenat další náklady a bude to mít dopad na rozhodování farmářů. Stávající křížové plnění, především GAEC, opatření, které aplikují všichni farmáři, pokud jde o přímé platby, toto představuje zásadní eh, opatření ozeleňování a zde by jsme to měli uznat eh, protože tato opatření by prostě měla být, eh, muž, mohou, mohou být začleněná do každodenního života a měly by vzít potaz ovšem i různé environmentální podmínky v jednotlivých členských státech. A těch 30 toho eh, finančního, tohoto fondu, o kterém jsme hovořili, my, eh, to, to bych rovněž chtěl podpořit. My jsme se zapojili do různých programů pro rozvoj venkova i v minulosti. My samozřejmě víme, že je velice důležité, aby pokračovalo zemědělství v těchto znevýhodněných eh, oblastech, abychom podpořili konkurenceschopnost, podpořili agriopatření, environmentální opatření, um, Musíme ovšem vzít v potaz i tuto účast těchto zemí, těch mm, jednotlivých zemí na jednotlivých programech. Musíme aplikovat ta opatření, která jsou relevantní pro regiony, pro určité konkrétní společenství farmářů. Dále jsou zde například mm, nástroje eh, pro podporu trhu, ty jsou velice důležité, protože ceny jsou velice mm, volatilní, proto je důležité, aby jsme podpořili v případě krize eh, farmáře finančním způsobem. Ovšem tento návrh musí posílat dvojím způsobem. To znamená, mělo by to být financování nad rámec rezervy pro zemědělství, mělo by to být identifikováno jasně tak, aby jsme mohli využít tyto finance pro konkrétní opatření v krizovém období. A musíme samozřejmě i identifikovat veškerá opatření nebo, nebo v tom okamžiku jejich aktivace identifikovat. Hovořil jsem, vážený pane předsedo, o těch obavách, které máme my u nás v Jirsku, pokud jde o další diskuze o SZP. My budeme podporovat silnou SZP v rámci prvního i druhého pilíře a u udržení společné politiky, která podpoří udržitelnou produkci potravin. A samozřejmě, že musíme zachovat rodinný model farem v Evropě. Eh, samozřejmě, že se můžeme zni- eh, přizpůsobit novým podmínkám, to ano, ovšem potřebujeme více pružnosti na národní úrovni, více než je poskytnuto ve stávajícím návrhu, tak aby členské státy mohly maximalizovat produkční kapacitu a mohly přinášet elementální eh, benefity a za- zajistili kontinuální zemědělství ve všech našich regionech. Děkuji za pozornost. Děkujeme, říká pan předseda a poprosíme nyní zástupce Děkuji. Dėkoju pirmininkė, gerbiami e, renginio organizátorej, renginio dalyviai. Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, vá, vážení organizátoři dnešní konference, já zastupuji um, litevské farmáře, naši komoru zemědělců, jsme součástí kopa Kožák a oslavili, oslavili jsme 85. výročí naší organizace. Souhlasím s tím, co bylo řečeno polskými, um, lotyšskými, estonskými um, představiteli. Zástupce mladých ehm, zemědělců řekl, že SZP musí být solidní politikou, ovšem zároveň by to měla být politika spravedlivá, měla by to být společná politika demokratická a to podle mě jsou aspekty, které nám v současné době chybí. Právě proto tři pobalské země mají nejnižší nebo získávají nejnižší přímé platby pokud jde o období 2007-2013, to ještě chápeme, protože je to spojeno s jednotlivými mm, vyjednáváními, která probíhala v tom období, ovšem ta situace přetrvává. A proč? Proč? Protože jsme byli okupováni po, po dobu 50 let nebo mm, z jiných do, důvodů, řekněme, protože považujete naše země za příliš malé země. Situace ovšem by se přímo eh, v terénu měla změnit jsou zde jasné požadavky ze strany našich, zde požadavky ze, ze strany eh, institucí, ovšem naše, naše zemědělci velice často plní tyto podmínky kvalitnějším způsobem než eh, zemědělci ze starých členských států. Otázka s ohledem na ozelenění. Nesmíme zapomínat, zda to náhodou nebude mít negativní dopad na, na kvalitu produkce, na množství produkce, zda to neohrozí produkci. My přece musíme poskytovat eh, potravinové produkty, to je náš základní, základní úkol. A pokud jde o tu půdu uhor, eh, uhorem, to je těch, těch 7%, eh, to je ovšem velice negativní. My přece musíme na půdě pracovat a ne naopak. My přicházíme o e, tyto zemědělské oblasti i z jiných důvodů, protože se rozšiřují města, dochází k výstavbě a tak dále. To znamená, že půdu bychom měli chránit, měli bychom um, o ní pečovat. Hovoříme zde o podmínkách, které by umožnily posílit naši konkurenceschopnost. E, tyto podmínky by ovšem měly být rovné pro, pro všechny. To je mé přání a jinak nám všem přeji hodně úspěchu. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní zástupce Nizozemí. Dobré odpoledne vážený pane De Castro, pane Savicky, pane Čološi. Já bych vám chtěl srdečně poděkovat za tuto možnost zde pohovořit. Já eh, zastupuji eh, odvětví cukru eh, v Nizozemsku. Jedná se o 30 tisíc producentů cukru. Já bych, pokud jde o ten rozdíl mezi severem a jehem, tak já bych chtěl říci, že my zastupujeme všechny. Eh, cukra, cukrovarnictví, tak eh, to je velice důležité v rámci SZP po roce 13. Eh, zde ještě nedošlo k reformě cukru, tady se hovoří o druhém pilíři, hovoří se o rozdělení finančních prostředků, o ozelenění. My pro náš sektor považujeme názory návrhy komise jako velice zajímavé. Zde se jedná tedy o ornou půdu, ale jedná se také o zvláštní návrh pro cukr a o tom se ještě příliš nehovořilo. Já bych eh, chtěl tedy hovořit eh, právě o tomto odvětví. Eh, zde trh se stará tedy o stabilitu pro průmysl, pro zemědělce. A také je to neutrální z rozpočtového hlediska. V v, v minulých časech došlo k určitému eh, nedostatku v Evropě, ale když se vrátíme k té otázce trhu, tak tady se jedná o to, že to vedlo k těm opatřením, Eh, ke kterým jsme přistoupili příliš pozdě, eh, protože jsme se o tomto nedostatku dozvěděli příliš pozdě a komise eh, měla tenkrát sehrát lepší roli. Pokud je o evropské zemědělce a producenty cukru, tak odvětví cukru v Evropě podporuje názor Evropského parlamentu, tak jak je to ve stanovisku. Takže jde tedy o podporu do roku 2020 minimálně. A tato argumentace, která se odvolává na politické argumenty a ne tolik na e, selský rozum, což je e, v rámci e, práce e, odvětví cukru, tak tento rozumný přístup byl vždy charakteristický po dobu 40 let.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 Pane předsedo, já jsem Corrado Pirčevili, hovořím tady jako předseda jménem Mezinárodní organizace práce, kde je milion členů. Děkuji vám za pozvání. Reforma SZP bude zabezpečovat bezpečnost v oblasti zemědělství a potravenového řetězce. Zemědělství je důležitou součástí společnosti, ale také především se stará o biodiverzitu, o zachování eh, vodního režimu a půdy legislativní návrh obsahuje hodně aspektů, které může Mezinárodní organizace práce podporovat. Já je tady nebudu uvádět, ale jsou tady méně atraktivní body také. Ty uvedu tři. Za prvé je to složitost prvního pilíře, kde je mnoho vrstev pan eh, komisr řekl, že se to dá jednoduše kontrolovat, ale já si myslím, že tomu tak není. Tento pilíř je složitý a také omezuje svobodu provozovat zemědělství. Neboť jedna třetina přímých plateb je tady definována svévolně. Naši manažeři se doufají, že ze ozelenění nepovede k tomu, že farmáři budou platit dvakrát do prvního a do druhého pilíře. My také doufáme, že tyto předpisy nebudou v rozporu už se současnou praxí. Za druhé definice aktivního zemědělství. Je, mohlo by to být účelné, kdyby se takto neplatily například do golfová hřiště, která jsou zatím ještě ještě způsobilá pro platby, ale jde o to, aby také do toho spadaly e, jiné subjekty, které se zabývají prací v zemědělství. A také je třeba e, zde mít definici minimální aktivity, ale je třeba, aby pětiprocentní práh byl vypouštěn, protože toto je noční můra, především vzhledem k finančním úřadům. Za třetí, my vítáme 25% eh, práh eh, v pilíři 2, ale eh, je také otázka toho, jak to bude vypadat se zastropováním. Obecně chci říci, že zelená opatření budou budou také vést k vyšším nákladům. My si říkáme, zdali ozelenění povede k dalším plusům v zemědělství. My se domníváme, že reforma také zvýší náklady v zemědělství, zvýší tržní ceny ale nebudou všechny tyto náklady kompenzovány. Pravděpodobně utrpí také e, obdělávané plochy. Jestliže unifikujeme sazby, pak se zemědělci budou spíše zabývat nevýrobní činností a pak se zvýší import, sníží export. A tak e, nebude se moci Evropa podílet na zásobování světa. A méně rozvinuté země budou mít stále větší potíže v potravinovém zásobování. My se domníváme, že reforma se zaměřuje především na ozeleněnou politikou, ale my se domníváme, že komise by měla se zaměřit na zemědělskou produkci a měli bychom vycházet ze zpráv DES a Lion. A také je třeba opravdu pobídky ještě posílit a já také doufám, že veřejná debata zatím nebyla ukončená, my se jí hodláme dále účastnit. Děkuji bardzo, na tím vyčerpali. Děkuji a nyní e, to byl poslední příspěvek a budeme mít ještě čtyři řečníky tady z různých částí místnosti. Takže nejdříve levá, levá strana, prosím já se jmenuji Mališevský a zastupuji výrobce ovoce. V Polsku jsem také členem polského parlamentu. Pane ministře, pane komisaři, děkuji vám za pozvání nevládních organizací a zemědělských organizací na tuto diskusi o reformě SZP po roce 2013. Mě doprovázejí další kolegové z oblasti výroby zeleniny. Nyní jsme hovořili také o zemědělství, o podpoře zemědělských organizací a také tady bylo uvedeno ovocnářství a výroba zeleniny jako příklad. My jsme také již sledovali, jak funguje tento mechanismus. My jsme také analyzovali návrhy na budoucí reformu. Chci se zmínit především o konkurenceschopnosti evropského zemědělství ne pouze v Evropě, v měřítku, ale v globálním měřítku. Jde především také o vhodných, přiměřených jedná se o přiměřené ceny, tak aby si zemědělské produkty mohli spotřebitelé dovolit a také, aby farmy měly příslušný příjem. Bylo také řečeno, že trh ovocem a zeleninou je vzorový trh a slouží jako vzor pro další odvětví polském parlamentu se také hovořilo o tom, že zkušenosti z ovocnářství a také z oblasti zeleniny budou přeneseny do ostatních odvětví v oblasti zemědělství. Nebo náš e, trh se nyní buduje pro výrobní organizace a pro družstva. My jsme uprostřed cesty a my se snažíme držet krok s ostatními eh, členskými státy. Některé země jsou před námi, některé jsou za námi. Jedná se o dynamický proces, což je dobrá věc. My bychom rádi docílili situace, aby naše ovocnářství bylo eh, stejně produktivní jako ovocnářství v jiných zemích. Ale je důležité, aby výrobci mezi sebou nemuseli tak os- si nemuseli tak ostře konkurovat ale návrhy reformy SZP nejsou kompatibilní s tím, co jste řekl vy, pane komisaři, a co také řekli ostatní řečníci v této místnosti. Nová zemědělská politika a takzvané nové přechodné období nezaručují dobrý vývoj. Já chci oslovit vás, pane komisaři, a mám na vás žádost, tak abyste ještě všechny návrhy dobře zvážil, protože nadále máme ještě čas navrhnout dobrá lepší řešení. Neměli bychom si říci, že úkol již jsme ukončili, ale měli bychom dokončit proces, ale měli bychom především zlepšit konkurenceschopnost a e, celého sektoru. Měli bychom zlepšit také situaci výrobců ovoce a zeleniny z hlediska příjmů. To je jenom jeden prvek, než jsme velice rádi, že řízení krize bylo také dnes zmíněno. My jsme také udělali zkušenost s e-koli a to se týkalo především výrobců zeleniny. A evropské strategie by měly zde aktivněji působit. A pak je tady ještě otázka exportu. Musíme si uvědomit, že konkurenceschopnost evropského zemědělství není pouze o tom, že dodáváme na společný trh, ale také jde především o prodej na další jiné třetí trhy. Ruský trh je velkou příležitostí pro evropské výrobce. A tady apeluji nejenom na vás, pane komisaři, ale také na poslance Evropského parlamentu, tak aby upravili obchodní vazby, vztahy s Ruskem, tak, abychom tam nebyli vystavováni problémům. Děkuji vám a nyní pán na místě 115. 115, prosím. Uh, I'm not gonna bang on about greening. Nebudu zde hovořit o ozeleňování, jak to mám ve zvyku. Všem na začátku jste hovořil o tom, že Eh, fosfáty, eh, různé dusičnany, že to všechno už pokleslo, pokud je o využívání v země. Ano, všechny ty věci, fosfor, eh, nitráty, to se dostává do vody, to s tím souhlasím. Ovšem trochu mě to těsí, pokud je o potázium, protože většina půdy v Evropě má nedostatek potázia, my to potřebujeme pro naše plodiny a proto nemůže, nemůžeme mít taková ozelňovací opatření, která by zredukovala potázium v naší půdě. Já doufám, že tam jste se pouze spletl, pane komisaře. A nyní, pokud jde o organizace producentů, velice rychle, byste se zmínil o tom, že by neměli fixovat ceny, že by tam neměly být kvóty. Ovšem, já si myslím, že to můžeme eh, na to zautočit z dvou stran. My zde máme takovou konkurenční výbor, eh, nebo výbor pro hospodářskou soutěž v Velké Británii, protože v podstatě eh, brání tomu, aby došlo k nějakým společným podnikům, které by mohly fungovat v neprospěch našich občanů a my to samozřejmě pozor, abyste nebyli takové organizace na národní úrovni, které by porušovaly vaše, vaše přání. Na druhé straně hovořím o tom, že by neměli stanovat kvóty, ovšem například eh, u, u vajec, tam, kde se měli přílišnou eh, dodávku, v podstatě mm, bylo řečeno, že pokud si chtějí udržet ceny, které jim platíme, takže v podstatě budou muset zredukovat producenti produkci a že budou muset teda um, už měsíc, um, měsíc dříve se zbavovat um, této drů, drůbeže. Já doufám, že o tom nebudete hovořit jakožto o kvótě, protože v podstatě to stabilizuje stabilizovalo ceny, bylo méně eh, vajíček na trhu a v podstatě eh, tyto eh, producenti tímto způsobem mohli získat nějaký malý bonus. Ovšem rád bych si vyslechl i váš názor na tuto problematiku. Děkujeme, říká pan předseda Chris Robinson má slovo. Ráda bych řekla, pane předsedo, že já jsem Stric Robinson, pracuji pro Bird Life organizaci, zastupuji zde environmentální organizaci, skutečně jednu z nevládních organizací, která, jak vidíme na tom plagátě, teda by měla figurovat sektorové organizace, nevládní organizace, ovšem jaké organizace, kterým organizacím chcete naslouchat. Rád bych vám řekla, že pokud s, nám, s námi chcete hrát tyto hry, tak to jsou hry, které znamenají 400 miliard eur, které jsou součástí této politiky banky, ovšem platí to naši daňoví poplatníci. To je teda malý detail, protože vy zde zastupujete tyto finanční prostředky ovšem pro malé skupiny mm, a mm, všechny ty společnosti, kterým jste umožnili, aby zde hovořili celé, celé odpoledne. Ovšem zbytek společnosti je 97% společnosti se nemůže vůbec vystoupit a proto se chci zeptat, co si o tom myslí komise. Tím o tomto způsobu, kde se snaží zajistit prý opravdu o to, aby všichni mohli přispět do této rozpravy. Ano, možná ne všechny naše návrhy byly v tom Eh, legislativních návrhů začleněny, ovšem aspoň nám bylo nasloucháno, aspoň bychom chtěli nějakou otevřenou diskuzi My k dispozici. To je opravdu smutné, že tu první minutu musím věnovat tomu, že se musím věnovat té vůbec stavu rozpravy. Skutečně si myslíte, že tímto způsobem budete schopen obránit tuto politiku, tuto politiku, která má tolik eh, prostředků k dispozici, kolik potřebujeme pro banky, eh, kterým bychom vykopili banky nebo celé země, politiky, které u kterých se prokázalo, že měli obrovské problémy a kde my v podstatě jsme je obraňovali politiky, kterými jsme vám nastavili pomocnou ruku, protože jsme hovorili, ano, veřejné finance pro veřejné dobro, my prostě ano, můžeme se za to postavit, pokud bude ta rozprava otevřená, pokud to bude diskuze. Ano, došlo k diskuzi i se zemědělci. Dokonce jsme podepsali společný dopis s některými organizacemi v naší skupině poradenské Mm, tam máme více mm, zemědělců než mm, environmentálních nevládních organizací, ovšem stejně umožňujeme v rámci tohoto fóra účast všech na diskuzi. A nyní dovolte, abych se dostala ke skutečnému, skutečné záležitosti. Ano, je zde návrh, návrh ozeleňující. Ano, tak my bychom o tom chtěli něco říct. My jsme environmentální nevládní organizace. Ano, ozelenění, to potřebujeme. Proč? Protože je zde závažný problém lidé hovoří ano, my jsme zodpovědní za mm, veřejné blaho, veřejné statky, ano. Ovšem zdá se, že to není dostatečné protože když se podíváme na evropské environmentální agentury, statistiky, údaje, jaký stav um, je našeho životního prostředí v oblasti zemědělství ve srovnání s jinými, tak to není až tak špatné. Ano, jsou tam určitá vylepšení, už ovšem není to dostatečné. Proto potřebujeme silné ozeleňovací techniky. Je to znamená ty environmentální eh, oblasti, to není eh, půda ladem. Prosím, abyste Eh, se nepletli. Nejde o tu půdu ladem, nejde o staré opatření, jde o zcela nové opatření. Kdyby se skutečně naslouchali tomu, co řekl pan komisář Sološ, tak byste zjistili, co má tímto, k těmito plochami Ehm, co tím má na mysli. To znamená například různé bažiny nebo řekněme různé bafrové oblasti, to, co tam už v podstatě pastviny, které už tam jsou a které v podstatě by to nemělo negativní dopad na bezpečnost potravin. Ehm, to si myslím, že by se mělo spíše tomu věnovat pozornost v rozvojových zemích, nejenom v Evropě. Tam jsou především problémy. Rozvoj venkova. Rozvoj venkova je důležitý, tak aby jsme využili plně tyto, tato opatření z prvního pilíře, pokud jde o ozelnění, pokud nebudeme mít silné um, programy v tomto ohledu, pokud se nebude mít organické farmácie Naturu 2000, všechny ostatní projekty, tak nebudeme schopni to vlastně realizovat. A proto bych ráda požádala naléhavě polské předsednictví, které v podstatě zastupuje celou Evropskou unii nyní, ve, eh, společně pana de Castra, celý váš výbor bych ráda poprosila, výbor pro zemědělství Evropského parlamentu, aby to, abyste to brali vážně, abyste nás brali vážně, protože jinak si zde budete vařit nějakou svou vlastní kom, m, mm, mm, politiku, která bude odsouzena k zániku. Děkuji. Děkuji bardzo za kolejnou lekci. Děkujeme. Děkujeme mm, i za tuto lekci, i tuto lekci, jak organizovat rozpravy nevládní organizace, environmentální organizace, například německé organizace, když se chtěli s námi setkat, tak prostě zorganizovali takové setkání. Pokud chcete, abyste měli možnost se s námi setkat, tak já mm, s velikým potěšením um, přijdu na vaše jednání. A promiňte, že jsme zde mm, stanovili určitý určité pořadí řečníků a jelikož máme pouze dvě a půl hodiny, tak prostě není možné vyslechnout si všechny organizace, které jsou aktivní v zemědělství a to samozřejmě zahrnuje i, i environmentální organizace. Poslední v naší rozpravě já opravdu budu velice stručně, velice kratičká poznámka, rád bych obrátil vaši pozornost na následující věc. Je důležité zajistit to, že oficiální dokumenty, které jsou na internetu, neobsahují informace, například žád, ohledně toho, že se nebudou platby pro produkci chmelu. Já prostě bych byl velice rád, protože zastupuji toto odvětví, aby to tam nebylo takto stanoveno. Prosím, abyste stanovili určité pořadí publikování těchto dokumentů. My prostě tyto subvence budeme eh, nadále potřebovat. To je první věc. Druhá věc. Myslím si, že nemáme dostatek příležitostí, že členské státy nemají dostatek příležitosti rozhodnout se, jak jednotlivé sektory v období krize měli reagovat v takovém krizovém období. Já si myslím, že členské státy by v tomto období měly mít větší volnost eh, zvolit si své vlastní politiky. Děkuji za slovo. Okay. Děkujeme, říká pan předseda, a tím končíme naši dnešní rozpravu. Poprosil bych pana Čološe, aby reagoval na některá prohlášení, která se zazněla v dnešní rozpravě. Pane komisaři, jistě víte rovněž, že náš čas je omezen. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ještě jednou bych rád poděkoval za, zorganiz- za zorganizování této rozpravy a abych eh, rovněž mohl reagovat na některé otázky, které zde zazněly. První věc. Jsem nesmírně rád, že otázka organizace producentů a role eh, v rámci fungování nebo řízení trhu že toto je, myslím si, uznáváno z vaší strany a oceňováno. Rád bych španělské kolegy ujistil o tom, že to, co navrhujeme, je opravdu něco navíc k tomu, co již existuje. V současné době například nemáte možnost uznat organizace producentů mm, takových eh, eh, mezioborových, kromě těch sektorů, které jsou stanoveny v nařízení a které mm, patří do specifických sektorů, například víno, ovoce a zelenina nebo chmel. Co to znamená uznání takové organizace producentů členským státem? Znamená to to, že automaticky zde budou i určité výjimky, pokud jde o antitrustová opatření v oblasti hospodářské soutěže, například nyní ty náklady, které potřebují, aby dokázali to, že Mm, tam není něco v pořádku, tak to v podstatě udělá daný, daný orgán. A není to samotný zemědělec nebo, nebo organi, tato organizace, čili, čili jsou zde určité výjimky k dispozici. A jak jste se o tom zmínil, ano, mohou plánovat svou produkci podle poptávky, aniž by to šlo proti pravidlům um, hospodářské soutěže, aby to nebylo považováno za antitrustové opatření. To je důležité. Není zde nějaká správní kvóta. Ovšem tím, že oni v podstatě tato organizace bude uh, uznána, může si, pro, může si plánovat tuto produkci může například společně investovat, může reagovat společně, může vyjednávat společně jako organizace producentů. Čili skutečně je zde posílení této role těchto organizací a to ve všech sektorech, nejenom těch třech, o kterých jsem se zmínil. Čili to je nový prvek. Dále ten referenční rok 2011 a obavy pro mladé zemědělce. Referenční rok 2011 kromě samozřejmě těch, kteří, se, kteří vzniknou v roce 2012 nebo 2014. Eh, ovšem budou zde i jiné výjimky, které mohou členské státy aplikovat. Je, ovšem my jsme hovořili o tom, že dojde vlastně k té redefinici um, plateb, dále to budou ty nové plochy a tak dále. Chceme zabránit tomu, aby, řekněme, zde najednou byl nějaký zemědělec, který se objeví přes noc jenom proto, že um, bude mít právo pobírat nějaké platby. Proto jsme tam dali ten referenční rok 2011. Ale samozřejmě, že mladí zemědělci, kteří vstoupí do tohoto sektoru v roce 2012-2014 budou mít právo na tyto platby. Pokud jde o stropy, uvedl jste ten příklad. To ovšem mě představuje problém, no, družstva nebo asociace, které požadují mm, platby pro stovky nebo tisíce zemědělců. Ovšem to je eh, vypočítáno individuálně na, na hlavu. To, že například žádáte kolektivním způsobem o tyto platby, to neznamená žádný problém. To v podstatě ten, ten strop je, eh, když spočítáme všechny jednotlivé platby a ne nějak kolektivním způsobem. Ten, ten, to, ta organizace v podstatě jenom žádá kolektivním způsobem o tyto platby. A pokud jde o aktivní zemědělce, ano, já jsem taky chtěla, aby tato definice byla mm, přesnější. Ovšem, eh, mý předchůdci i eh, Evropská unie už prostě se rozhodli, že to nebude propojeno s produkcí, že tam dojde eh, k, dekapelingu. I na půdě VTO se to hovořil pan kolega o tom, by, protože byl zapojen do těchto jednání, čili my do té definice prostě aktivního zemědělce nemůžeme dát kritéria, která jsou spojená s produkcí nebo nějaké faktory produkce. Právě proto jsme tam dali jiné prvky, jiné věci, kterými by to znamená, kde, kde aby jsme se vyhli teda tomu, že, že by jsme tam e, špatným způsobem definovali to, toho takového člověka. Například některé členské státy dokonce budou definovat i minimální počet let, e, kdy je tento člověk aktivní. Řekněme, když nebude pracovat na své půdě, když nebude prostě pokračovat v této práci, tak nemůže dostat e, subvence a proč teda e, ne na ty, které mají méně než pět tisíc a tak dále, těch pět tisíc, proč jsme to takto aplikovali. V podstatě je zde mnoho takových e, farem, které získaly několik milionů e, eur subvence, protože mají desítky hektarů, ale zároveň mají i nějaké, nějaké jiné příjmy. A my jsme nechtěli eliminovat z této definice aktivních zemědělců ty, kteří jsou aktivní v různých oblastech, eh, protože pro některé regiony je to velice důležité. Ano, hovoří, někteří hovoří o těch 16 eh, stránkách eh, a že je to nesmírně komplikované ovšem a, a mm, naše zemědělství je komplikované a vy všichni chcete, aby, abychom vzali v potaz vaše specifika, aby to bylo chráněno, specifické vlastnosti a tak dále. Ovšem, pokud je Eh, SZP společná politika, tak prostě je společná. Pokud jako ponecháme na národních úrovních rozhodnutí, tak už to nebude společná eh, politika. Proto nemohu vzít v potaz všechna specifika Velké Británie, Španělská, Finská, Polská nebo jiných zemí. Tato složitost našeho sektoru neznamená Mm, vytvořit další složitost. My se snažíme to zjednodušovat. Já, ano, určitě i na našich stránkách se na to můžete podívat. Seznám všech těch prvků, které by měly zjednodušit um, celý postup v rámci návrhu nařízení. Ovšem já nyní čekám i na národní úrovně, regionální úrovně, aby eh, jsme viděli to, mm, aby, aby to, co budete aplikovat na vaší úrovni, bylo rovněž zjednodušené, protože i když pokud je to Brusel, komise, rada, Evropský parlament, který hodnotí tato nařízení, tak samozřejmě, že ta administrativa zpráva bude probíhat na státní a regionální úrovni. protože doufám, že všichni se budou snažit to, co jsme udělali i my, aby to nebylo zbytečně komplikované, včetně rády a parlamentu. Budeme definovat i ty pozměňovací návrhy samozřejmě. Ano, tento návrh se musí zlepšit, s tím souhlasím, ovšem nesmíme ho zkomplikovat. Ozelenění. Skutečně mě zaráží, že jsou zde lidé, kteří se zúčastnili i jiných jednání v posledních několika týdnech. My jsme už objasnili některé věci a který se o, hovoří o, e, o stejných věcech. Těch 7% půdy ladem, já už jsem to řekl e, třikrát, to není půda ladem, to skutečně není půda ladem, to bych chtěl ještě jednou zdůraznit. Evropská komise to řekla jasně. My jsme v našem textu nikdy v legislativním textu ne, nehovořili o tom, že to bude půda ladem, zemědělská půda ladem. Ne, to bude vlastně ta půda, která, to jsou plochy, kde například e, jsou tam formy e, plodin, které nejsou produktivní a které prostě zemědělci sami vyloučili, protože to, protože to prostě tam neměli ten nárok. To znamená, jednak chceme produkovat potravinové produkty. Samozřejmě, že všechna opatření jako v tomto ohledu podporuji, jakože podporu hospodářské soutěže. Ovšem, my jsme v loňském roce organizovali i debatu, kde jsme právě hovořili o tom, co se od nás očekává od společné zemědělské politiky. Rozpočet, který jsme navrhli, je konzistentní, ovšem rozhodnutí, ovšem ještě to nebylo schváleno podstatě bychom měli podpořit zemědělskou a potravinovou produkci, ovšem zároveň bychom měli být schopni i řídit eh, řádným způsobem přírodní zdroje. Proč jsme nesmíchali tyto eh, agra, agriopatření a environmentální opatření? Protože prostě chceme, aby členské státy vzaly v potaz svou vlastní situaci a zároveň um, zapomínali na to, že na celou evropské úrovni se tomu bude muset věnovat. Ano, pokud jde o vylepšení, na to se ještě budeme věnovat. Ovšem těch 30% na ozelenění to nepůjde nikomu jinému, to půjde pro zemědělce. A těchto 30% by mělo zůstat v rámci přímých pladeb. Měli bychom to definovat tak, aby opravdu mohli zůstat v rámci přímých pladeb a že eh, Eh, se ne, že to teda eh, nebude vně společné zemědělské politiky. To jsou věci, které jsou opravdu velice důležité a nesmíme na ně zapomínat. Tím bych ukončil můj příspěvek. Ještě jednou všem bych rád připomněl to, že zelený růst bude zajištěn důležitými opatřeními, bezprecedentními, které jsme zde měli v minulosti, budeme věnovat eh, pozornost inovaci i aplikovanému výzkumu. A právě na tom bude založený zelený rozvoj, ovšem nebude to vylučovat praxi zemědělskou, prostě mm, jenom se snažíme i do těchto oblastí zakomponovat eh, záležitosti, které budou spojené se s ozeleněním. Děkuji za slovo. No. Děkuji vám. A Nyní pan De Castro se nechce chopit slova. A proto bych nyní vám všem chtěl poděkovat za účast na dnešní diskusi, za ochotu bych také chtěl poděkovat poslancům za to, že byli ochotní si vyslechnout různé zájmové organizace a také děkuji všem, kteří přednesli svá stanoviska. Lí, je mi líto, že jsem vám všem slovo bohužel udělit nemohl a také žádám zemědělské organizace, aby pokračovaly v této diskuse ve své oblasti, ve svých zemích. Tato debata by měla pokračovat. Prosím, pozvěte také na tyto debaty své ministry a poslance. Jak víme, tak rozhodnutí o SZP bude dělat jak Rada, tak i Evropský parlament stejnou měrou. Proto je třeba, aby diskuse nadále probíhala a vy také musíte být přesvědčeni o tom, že vy ovlivníte budoucí politiku a podobu SZP. Děkuji vám, končím schůzi.